Guten Morgen, liebe Kollegin. Dobré ráno, milé kolegyně, milí kolegové. Vítám vás na zasedání výboru Envy. Dnes ráno nás čeká celá řada hlasování. Doufám, že máte všichni hlasovací karty. Budeme je potřebovat. A ještě předtím, než eh, začneme, tak Linda McEwen by nám chtěla něco říct. Linda, máš slovo. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. My jsme dnes přišli ke svým stolům a našli jsme tam nějaký lobbystický materiál Alliance, Alliance for Food Transparency, což je vlastně eh, průmyslová lobistická organizace. Já myslím, že je nepřijatelné, abychom dorazili takto do práce a našli tam eh, podobné lobistické materiály, takže prosím sekretariát, aby příště znemožnil lobbystům takto se dostat do sálu, proniknout a rozdávat tam materiály. Ja, das auch so. Da müssen na to máme eh, stejný názor. Sekretariát se toho nevšiml, musíme si na to dát příště pozor. Pravděpodobně se sem dostali předtím, ještě než tady někdo byl. Jinak něco k tématu? Děkuji to je ke stejnému tématu. Jsem už ve výboru dlouho, mám kontakty s různými zájmovými skupinami, v podstatě od jak živa. A myslím, že úkolem, eh, že to, nebo toto není dobrý způsob, jak to řešit. Tohle je, eh, řekla bych, takový eh, přímo špinavý, nečistý způsob a vzhledem k tomu, že se hovoří o nových pravidlech, jednání o etickém kodexu, jak zacházet, jak přistupovat ke kontaktům s vnějším světem, a včetně lobistických skupin, já jsem vždycky byla umírněná. Ale odteď mi je jasné, že kdokoliv se takto zachová, poškozuje celé odvětví protože já teď udělám všechno, co je v mých silách v rámci Byra, v rámci předsednictva, aby byl velmi striktní přístup do parlamentu. Takže kdokoliv si myslel, že tohle bude dobrý nápad, toho bude litovat. Gut, ich beschwere mich, ich habe nichts bekommen hier. Dobře, já jsem nic nedostal, vepředu nic nebylo, ale samozřejmě jsme pochopili, co nám chcete říci a nezbývá nám, než jenom si na to dát pozor. A určitě k tomu došlo ještě předtím, než se vůbec někdo dostal do sálu. A my se dostáváme již bod 8 našeho pořadu jednání, který se týká omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. Jedná se o přepracované znění. Ehm, asi se eh, přihlásil jako zástupce zpravodaje. Prosím, máte slovo. A, a je polo... Satuhasi, já se omlouvám za paní Evans, která je zpravodajkou, která bohužel se nemohla dostavit v tuto chvíli. A jde o to, nebo v té opravě jde o to, abychom sladili relevantní ustanovení se směrnice s novým nařízením o Eh, pro, prováděcích no, eh, aktech. První eh, stanovisko bylo schváleno ještě před vstupem tohoto nařízení v platnost 1. března letošního roku. Ale publikat, nebylo možné tu směrnici do té doby ještě publikovat. Takže je na právních službách, jak parlamentu, tak rady, aby zajistili, že jakýkoliv právní akt, který bude publikován po 1. březnu, tohoto roku nemůže zavádět ustanovení pod starými komitologickými pravidly, podle starého rozhodnutí o komitologii, to znamená, že je potřeba toto korrigendum schválit. So, vielen Dank. Děkuji. A potom zbývá pouze jedno hlasování, provedeme ho elektronicky. To znamená, zahoji hlasování, kde je pro, kde je proti. Hlasování zahájeno. Abstimmung ist beendet. Hlasování ukončeno. Máme 56 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel, to znamená jednomyslně přijato. A blahopřejeme zpravodajce. A můžeme pokračovat dále, bod číslo 9. Tam se jedná také o opravu a, a tématem jsou padělané léčivé přípravky. Hlasování bude pouze také jedno, opět elektronicky. Hlasování zahájeno. Abstimmung ist B. Hlasování ukončeno. Opět jednomyslně pro, 54 pro, nikdo se nezdržel a nikdo nebyl proti. Je to tedy přijato. A dostáváme se k rozsálejším hlasováním. Je to změna směrnice, která se týká možnosti členských států omezit nebo zakázat pěstování geneticky modifikovaných organismů. Spravodajkou byla paní Korin Lepač a, a Kristýna je první, která se hlásí o slovo. Máte slovo? muchas gracias, señor presidente. Yo quería advertir que... Děkuji, pane předsedo. Já jsem chtěla jenom poznamenat, že k tomuto dokumentu tak ještě jiná paní poslankyně, která není přítomná a děkuji za její práci. Ale chtěla jsem říct, že jsme neměli dostatek času, abychom se tomu měli, mohli příslušně věnovat. My jsme požadovali více času předtím, než tedy přejdeme k hlasování. A chtěli jsme eh, ještě další diskuzi. Jaký byl důvod? My si myslíme, že tento dokument je zapotřebí změnit, tak, abychom neměli žádné problémy s radou. Ale v té současné verzi dojde k problému s radou, protože tam je opakování, je tam mnoho témat, které je zapotřebí změnit. A moje skupina na ní zrovna nadšená, protože jsme právě neměli dostatek času, abychom se nad tímto dokumentem dostatečně zamysleli. Slovo má paní zpravodajka. Eh, eh, Děkuji. Dámy a pánové, máme se vyjádřit k tomuto textu. Je to návrh komise, který má dát větší prostor členským státům k tomu, aby mohli omezit a limitovat vysazování a pěstování geneticky modifikovaných organismů na svém území. Já chci v první řadě eh, poděkovat celému týmu, jak administrativě, tak i dalším, ale zvláště stínovým zpravodajům, neboť jsme se sešli mnohokrát při práci na tomto textu. Zvláště jsem vděčná paní Gutierrez, která eh, opravdu eh, musela průběžně se tím zabývat a bylo to velice užitečné. My jsme si říkali, jestli bychom mohli o 8 dní odložit hlasování eh, eh, o tomto dokumentu, eh, to znamená 19. 19. ale protože je to hlasování v druhém čtení o spotřebitelích, tak v podstatě to úplně změnilo agend, by to úplně změnilo agendu, nebylo to možné a proto jsme nakonec zachovali dnešní datum pro hlasování já jsem si samozřejmě vědoma, že to není dokonalé, ale co je? A ten návrh, který máme na stole, se mi jeví jako vyvážený. Dobře, vyvažuje přání a obavy různých subjektů a jsou to věci, které není snadné sloučit, dát dohromady. Samozřejmě na jedné straně je tady přání dát více svobody členským státům, například ze strany komise, ale na druhou stranu chceme zachovat také komunitární základ a hodnocení. A mně se zdá, že ten text to umožňuje. Ještě další postřeh. Abychom eh, zajistili lepší eh, právní jistotu a k tomu přispívá změna právního základu, aby všichni měli eh, vyšší eh, právní jistotu a abychom, aby tím nebyl dotčen také vnitřní trh a jeho pravidla. Měli bychom také zajistit, aby závěry z prosince 2008, které eh, jsou nám velice drahé, aby zůstaly realitou, aby eh, se dál uskutečňovaly. Takže ještě jednou eh, mohu říct, že jsem velmi vděčná těm, kteří zasvětili hodiny a hodiny práce tomuto kompromisu a že jsme se dostali tam, kde teď jsme. Merci beaucoup. On commence. Děkuji a začneme s hlasováním. Máme eh, tři totožné pozměňovací návrhy. Eh, AM12 byl stažen, respektive máme zde 10, 11, 12, kde je pro. Jsou totožné, kde je proti? Zdrželi se. Kompromisní návrh 1. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Potom je zde konsolidovaný návrh číslo 2, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. Konsolidovaný návrh 3, pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromisní návrh číslo 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromisní návrh číslo 5 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromisní návrh číslo 6 pro, proti, zdrželi se, přijato. Konsolidovaný návrh číslo 7 pro, proti, zdrželi se, rovněž přijata. Konsolidovaný návrh 8 pro, proti, zdrželi se, přijata. Dobře, provedeme to ještě elektronicky. Hlasování zahájeno. Číslo 8. Takže jedno EPP navíc a SD také. Pořád eh, SD navíc. Hlasování ukončeno. 31 eh, ku 27 tedy přijato. Máme nějaký problém? I don't have card. Děkuji. Já nemám hlasovací kartu, ale můžete přesto počítat můj, můžete započítat můj hlas? Jestliže er- hlasujeme elektronicky, platí pouze elektronické hlasování. Ale můžete požádat asistentku. Vám ještě kartu můžeme zajistit. Za pět minut je zpět. Určitě se to vyplatí. Antrag 9 Číslo 9, eh, kde pro? Proti? Zdrželi se, přijato. Konsolidovaný návrh 10, pro? Proti? Zdrželi se, přijato. Konsolidovaný návrh 11, pro? Proti? Zdrželi se, přijato. Konsolidovaný návrh 12, pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromisní návrh 13 pro, proti, zdrželi se, přijato. Konsolidovaný návrh 14 pro, proti, zdrželi se, přijato. Konsolidovaný návrh 15 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 16 pro, proti, zdrželi se, přijato. Konsolidovaný návrh 17 pro, proti, zdrželi se, opět přijato. Nyní se dostáváme k jednotlivým článkům. Amendment 55. Pozměňovací návrh 55. Bart Aukenschlitter Rivasi pro. Proti. Zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 56. Zkontrolujeme elektronicky. Aha, ještě 55, který zkontrolujeme elektronicky. Vypadá to, že EPP je dneska velmi angažované, tři poslanci jsou zde navíc. Není to v pořádku. Hlasování ukončeno. Přijato. A jsme u 56. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato většinou. Pokračujeme do 62. Kde pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Jsme na straně 6. A je to Agri 9. Tam je to bez hlasování, takže jsme u 84. Pozměňovací návrh. Je to strana 6 dole. Pozměňovací návrh 84. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. A přejdeme na stranu Díky kompromisním návrhům jsme hodně získali. Takže se dostáváme až na stranu 14. Identische Anträge. Tam jsou totožné pozměňovací návrhy, je to 86, 87 a Agri 12. Kdo je pro? tyto pozměňovací návrhy. A kdo je proti? Musíme to ověřit elektronicky. Hlasování ukončeno. Takže to bylo těsné. Zamítnuto. Jsme na další straně. Pozměvací návrh 88. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 89. Eh, pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Strana 17. Je to totožný pozměňovací návrh 99 a Agri 13. Je zde prozba. Ehm, ne všechny skupiny mají stejné čísla stránek, proto to spíše matoucí, když ehm, hovoříte o stránkách. Možná by stačilo si pouze číslo. Pan předseda děkuje za tip. Takže u mě je to strana 17, u vás nevím ale je to pozměňovací návrh 99 a Agri 13. Kde je pro? Kde je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. A jsme u pozměňovací návrhu 100. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 101 pro. Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 102 pro. Proti? Zdrželi se? Přijato. 103 pro. Proti? Zdrželi se? Raději ověříme elektronicky. Hlasování ukončeno. Zamítnuto. Chybí tady karta kolegyně Many, ale s tím nemůžeme nic dělat. A jsme u Agri 14. Kdo je pro? Agri 14. Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Dobře, ověříme to elektronicky, Agri 14. A jeden poslanec EPP je navíc. Takže jedna karta se potom pryč, už je to v pořádku. Ja? Ist, kann das stimmen? Angenommen, also. Dobře, přijato. ale někteří nezvedali pořádně ruku. Tak 108, 109 jsou identické, kde pro? Dagegen. Proti. Müssen wir auch prüfen. Zdrželi se, ověříme elektronicky. EPP eine zu viel. Opět EPP jeden poslanec navíc. Hlasování ukončeno. Zamítnuto. Bylo těsné. 110. E, Renáte Zomen. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 111. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Agri 17 pro. Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Ist Dann müssen wir jetzt über Akri 7. Ankry Zíben, je to tak? Takže ne, pozměňovací návrh 112 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 113 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 114 pro, Proti? Zdrželi se? Přijato. A kdy 18? Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 9 pro. Proti. Zdrželi se, přijato. Body odůvodnění, pozměňovací návrh 13, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, ověříme to elektronicky. Pozměňovací návrh číslo 13 hlasujeme elektronicky. Hlasování ukončeno. Zamítnuto. Pokračujeme pozměňovacím návrhem 22. Je to bododůvodnění 2a, nový bododůvodnění. To znamená, kde je pro 22. Kdo je proti? Zdrželi se? Opět ověříme elektronicky. Hlasování zahájeno. Hlasování ukončeno. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 23. kde je pro? 23 pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. Pozměňovací návrh 53, bododovní 99a. Kdo je pro tento pozměňovací návrh? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. A 54, Justo Svinka z Palecky. Eh, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A dostali jsme se až na konec. Výborné. Takže nejdříve závěrečné hlasování o návrhu. Provedeme ho elektronicky, kdo je pro. Jeden poslanec EPP navíc. Hlasování ukončeno. 34 pro, 9 proti. 17 se zdrželo. Kommt die zweite Abstimmung über das... A nyní tady máme eh, druhé hlasování o návrhu legislativního usnesení. Tímto zahajuji hlasování. Končím hlasování. 34 pro, 16 se zdrželo, 10 proti a srdečně bylo přeji paní zpravodajce k výsledkům její práce a uvidíme, jestli bude třeba to ještě eh, projednat eh, před hlasování na plénu. Nicméně jedná se o velké téma, které zajímá opravdu spoustu lidí, takže tam děkuji, děkuji i sekretariátu. Elf?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 offen. So, dann kommen wir zur nächsten. A teď se dostáváme k dalšímu hlasování. Od 11 eh, a sice společná zemědělská politika do roku 2020, řešení budoucích problémů v oblasti potravin a přírodních zdrojů a územní problematiky. Navrhovatelkou je paní Karin Karnbach. Máme tady několik eh, změn, eh, na které vás upozorním, až k ním dojdeme. Začínáme pozměňovacím návrhem 11, Krista Klas a další, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Spokojně. tak eh, při eh, přijetí ne. Takže pan eh, Schnellhard by to jinak udělal, ale dobrá. Kompromis jedna, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A dostáváme se k pozměňovacímu návrhu 7.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 tak EPP má o jeden hlas navíc. Končím hlasování. Zamítnuta. Pozměňovací návrh číslo 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 12. Kdo je pro?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 A nyní pokračujeme s pozměňovacím návrhem 56 eh, Eleonora na Autoesku. Satu? Naše frakce se domnívá, že pozměňovací návrh 51 by také měl být přijat. Říká řečnice, kompromis 3 eh, nepokrývá tento pozměňovací návrh, stejně tak jako pozměňovací návrh 55. Takže my si myslíme, že tady v tom hlasovacím seznamu je chyba u 51 a 55. Dobrá. My máme za to, že vzhledem k tomu, že druhá část konsolidované eh, trojky byla přijata, tak padá 1,50 a 54, jak by jsme. A tím tedy e, přistupujeme k pozměňovacímu návrhu 56. Antonesku, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A teď 39 McEwan, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 40. Oreste Rossi. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme. 40. Končím hlasování. Přijato. 41. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Přijato. 43. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 44. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 37. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 38. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis. Nyní pozměňovací návrh číslo 5. A kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 47. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 54. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. To bylo uh, rozdělené hlasování, takže o čem jsme teď hlasovali? Se ptá vám předseda? Ne, tady to bude u 55, takže pozměňovací návrh 55, rozdělené hlasování, první část. Kdo je proti? Kdo se držel? A zamítnuto. Druhá část, kdo je pro? A odpada. Odpada. Takže eh, teď se dostáváme k konsolidovanému návrhu 6, eh, kde eh, paní zpravodajka stahuje, podporu, takže 6, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Uvěříme. Zahajuji hlasování.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 Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijel to. 66. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromisní pozměňovací návrh 7. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Kdo se zdržel? to. 72. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 73. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 74. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 75. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 76. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A zamítnuto. 77, 78, 79, 80, 81 jsou stejné. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Takže teď se dostáváme k 82, kdo je pro? Ne, odpovídá, odpadá, pardon. 84, kdo je pro? Kdo je proti?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 Kdo se zdržel? Přijato. 88. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 8. Konsolidovaný pozměňovací návrh 8. Kdo je pro? A, a teď tady máme první, tedy dvě části. První část, kdo je pro? První část. Přijato. Druhá část. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Takže teď je 93. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme. Končím hlasování. Přijato. 94, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A zamítnuta. 106, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 107, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 108, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se držel? Přijato. 95. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 98. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 100. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 99. Kdo je pro? 99, prosím, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Potom máme 109, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 97, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 101, kdo je pro? tak se to asi se tady k tomu hlásí o slovo. Děkuji, pane předsedo. Mám ústní eh, pozměňovací návrh k tomuto a ještě k dalšímu pozměňovacímu návrhu. Z tohoto, u tohoto pozměňovacího návrhu, je, a já to přečtu, tu změněnou verzi tohoto návrhu. Logical situation of European water bodies which drain agricultural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 tam ústní pozměňovací návrh by byl vyškrtnutí slova key před slovem objectives, čili cíle. Čili u 102 pouze cíle, pouze objectives, místo key objectives. Děkuji vám. Všem bych se zeptal, jestli je někdo proti ústnímu pozměňovacímu návrhu 101.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 59 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Tak to bylo jednohlasné. Jednohlasné. Karin Karenbach, tímto srdečně blahopřeji. Tak to je eh, jednoznačné stanovisko eh, výboru pro životní prostředí, které můžeme teď eh, prezentovat na zemědělském výboru. Lepší už to nejde než jednohlasně. A teď dostáváme k dalšímu bodu číslo 12 nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem. Navrhovatel je Pavel Puc. A, a teď zahájíme hlasování. Máme tady tři eh, stejné pozměňovací návrhy, 41, 42, 43. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 44. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 47. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 45. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 46.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 Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijal to. 60. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 1, to je jazykový, takže se dostáváme k 61, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 62, kdo je pro, kdo je proti, kde se zdržel, zamítnuto 64, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, nevidím tady žádné zlaté ruce, ověříme, kdo je, je tady 64. Končím hlasování. Přijato. 67, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Takže pokračujeme s 68 a ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro 68 s ústním pozměňovacím návrhem? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Věříme. 68. Jednoho navíc EPP. Pořád jeden navíc. EPP jeden navíc. Teď je to v pořádku. Tady končím hlasování. Zamítnuto. Takže hlasujeme eh, o textu bez ústního pozdělacího návrhu. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Tak to také musíme ověřit. Takže uh, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Nic se nezměnilo, tak je zamítnuto. Takže pokračujeme eh, s 69. Kdo je pro? Eh, kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 70. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 71. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 72. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Eh, zamítnuto, pardon. 73. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme 73. Končím hlasování. Přijato. A u liberálů nám nezvedají ruce dostatečně. 74, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 75. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 76. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, zamítnuto. 77. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh číslo 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato.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 Kdo je proti? Přijato. 83. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 84. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 85. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 86. Kdo je pro?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 92. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 94. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 95. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 96. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 97. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A zamítnuto. 90. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 91. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 99. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 100. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A stovku. Ověříme? Tak, stovku. Končím hlasování.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 Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 105. Kdo je pro? Kdo je proti? Odpadá. Aha. 105 odpadá. abstimmen. 103 war abgestimmt. We should vote zero Wir haben 103 abgelehnt. Jetzt müssen wir 105 abstimmen. Also 103 war abgelehnt. 103 bylo tedy zamítnuto, takže teď budeme hlasovat ještě jednou o 105 se Sirpa jenom Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Dobře, ověříme to ještě elektronicky. Hlasování ukončená. Zamítnuto. Sto čtyři. Pro. Proti zdrželi se přijato. dva odpadá a pokročíme čtyřkou, pozměňovací návrh čtyři, kde je pro, proti, zdrželi se přijato 106, pro, proti, zdrželi se zamítnuto 107, pro, Proti? Zdržuje se. Přijato. 108. Pro? Proti? A zdrželi se. Přijato. 109. Pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 110. Pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 111. Pro? proti, zdrželi se přijato. 112 pro, proti, zdrželi se přijato. 113 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 114 pro, proti, zdrželi se přijato. 115 pro, proti, zdrželi se přijato. 116, 117. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 118 pro. Proti? Zdrželi se zamítnuto. 119 pro. Proti? Zdrželi se zamítnuto. Pětka pro. Proti? Zdrželi se přijato. Body preambule. Číslo 7, kde je pro? Proti. Zdrželi se zamítnuto. Osmička pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. Devítka pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. Desítka pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. Jedenáct pro proti, zdrželi se přijato. 12 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 13 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 15 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 14 pro, proti, zdrželi se, přijato. 16 pro, proti, zdrželi se, přijato. 17 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 19 pro, proti, zdrželi se, ověříme elektronicky číslo 19. Hlasování ukončeno. Zamítnuto. 21 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 20 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 18 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 22 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 23 pro, proti, zdrželi se přijato 24 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 26 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 27 pro, proti, Zdrželi se zamítnuto. 25 pro. Proti. Zdrželi se přijato. 28 pro. Proti. Zdrželi se přijato. 29 pro. Proti. Zdrželi se přijato. 30 pro. Proti. Zdrželi se přijato.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 proti, zdrželi se, zamítnuto. 37 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 36 pro, proti, zdrželi se, přijato. 38 pro. Dobře, 36 zkontrolujeme. Hlasování zahájeno. A ukončeno. Přijato. Takže jsme u 38, kde je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 39 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 40 pro, proti, zdrželi se přijato. 6 pro, Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Tak šestku ještě ověříme. Hlasování ukončeno. Jednoznačně zamítnuto. A nyní závěrečné hlasování. Hlasujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasování ukončeno. 29 pro, 12 proti, 17 se zdrželo. přejeme zpravodaji Pavlu Pocovi a děkujeme za odvednou práci. A dostáváme se k dalšímu bodu pořadu jednání. Jsou to informace pro spotřebitele o potravinách, respektive informování spotřebitelů. Hlasování jsme odložili na příští týden, ale máme příležitost si pohovořit o tomto složitém rozsáhlém tématu. A můžeme k tomu využít čas dnes dopoledne. Yes, colleagues, we move on with the agenda. Kolegové, budeme postupovat dál s naším pořadem jednání a dávám slovo paní zpravodajce. Děkuji, pane předsedo. Poprosila bych kolega, aby se usadili. Takže, milí kolegové a kolegyně, hlasování k mé zprávě o informování a označování potravin. Eh, to jsme odložili na příští týden a chceme zdůraznit, že původní hlasování bylo tedy nyní a my jsme byl by ten příští týden, ale chtěli jsme, eh, aby se hlasovalo dneska, ale pro nás i pro sekretariát to představovalo velké problémy, eh, protože ty překlady docházely jen tak tak. Je to přes 100 pozměňovacích návrhů a poslední překlady dorazily teprve včera, pokud tady vím. Zatím není ještě vyjasněná otázka při eh, způsobilosti pozměňovacích návrhů. Není to definitivně vyjasněno, existují proto zcela jasná pravidla, která se týkají druhého čtení. Například není přípustné, aby poslanci, kteří nejsou členové příslušného výboru, aby předložili pozměňovací návrhy a tak tomu těchto návrhů je. A dále mm, nemohou být eh, předloženy pozměňovací návrhy k věcem, které byly v prvním čtení zamítnuty. Při poslední rozpravě jsem ukázala na ty podstatné problémy, které přetrvávají. Představila jsem je k tomu druhému čtení, udělám to nyní znovu. Dneska tady je více kolegů, než tomu bylo posledně. A první problém spočívá v označování na přední straně balení. A druhým problémem je označení původu potravin. případě označování na přední straně potravin je situace následující. Při prvním čtení jsme rozhodli o tom, že označování na přední straně, eh, tak tam budou eh, kilovaty na 100 eh, gramů nebo 100 ml plus výživová hodnota, případně látky, které tam jsou obsažené. To bude tedy na přední straně, to znamená, kolik tam je obsah cukru, masných kyselin a tak dále ale rada toto odmítá s odůvodněním, že přední stranu nelze definovat. Existují výrobky nebo balení výrobků, které mají více stran, které jsou stejné, a to znamená, je těžké učit, co je přední strana. Proto jsme navrhli definici přední strany a já sama jsem navrhla, abychom v každém případě tam označili obsah, energetický obsah, další kolegové chtěli eh, výživové hodnoty, na základě výsledku z prvního čtení. Tam bylo více látek, které jsou obsaženy v případě výživových hodnot, aby to bylo tedy na té přední straně. A dovedu si představit, že se nám podaří dosáhnout kompromisu. Dalším problémem je, že eh, v současnosti probíhá silné lobby právě k tomuto označování na přední straně a sice k označování dávek. Je to silné lobby, takovou agresivitu jsem zatím ještě nezažila a podle mě to ani není na místě. Ehm, na mnohé kolegy je toto lobby zaměřeno a myslím si, že bychom si to neměli nechat líbit. Já nemám vůbec nic proti dalším informacím, eh, které se týkají dávek, porcí na přední straně, případně na energetickou hodnotu, ale aby to bylo dobrovolné. Ale v každém případě to na 100 eh, ml nebo gramů to potřebujeme. Ale to, hm, tam jsme si nebyli jednotní v prvním čtení. O problém dávek, porcí, je stále stejný. A sice, že velikost dávky není definována, není definovaná velikost porce. A výrobce by si mohl vymyslet větší porci, například tu produkty mají vysokou energetickou hodnotu, anebo menší, aby to působilo um, dietněji. Tento problém je třeba ještě vyřešit. Ale proč ne tedy na dobrovolné úrovni? Je to možné uvést na zadní straně balení. Dalším druhým velkým problémem je označení původu výrobku. A tam jsme dostali mnoho pozměňovacích návrhů. Je to poměrně chaotické a já se to snažím stále ještě nějak vytřídit. A chtěla bych zdůraznit, že, tam, že existuje již mnoho um, odvětvových úprav, které se týkají označování potravin, například pro čerstvé ovoce, čerstvé zeleniny, ryby, čerstvou zeleninu, ryby. A určitě také v oblasti mléčných produktů. Tam by bylo odvětové řešení lepší, než uh, abychom nyní v tomto nařízení o informací uh, dali povinnost pro označování původu. Bylo by to podle mě lepší. Já osobně nemám um, problém s tím, pokud rada navrhne označovat vepřové maso, kozí maso, eh, kuřecí a jehničí. A dále chci ještě poukázat jednu věc, kde dochází k velkému nedorozumění. Samozřejmě má být nadále také možné, aby pro všechny možné výrobky, které si jenom dovedete představit, tak abychom dobrovolně mohli uvádět eh, označení původu. To se může například týkat regionu. A není to přípustné pouze tehdy, pokud by to mohlo vést k zmatení nebo zavedení spotřebitele. Ale tedy dobrovolné uvedení původu nesmí eh, zprostředkovat eh, dojem spotřebitele, že ten výrobek pochází z jiné oblasti, než skutečně pochází, ale dobrovolně to samozřejmě je možné uvádět, pokud nedojde k tomu zmatení. V prvním čtení jsme došli k závěru, že chceme označovat také hlavní přísady ve zpracovaných výrobcích a Rada ministru to zamítá, protože uvádí, že to není možné, pokud je o původ přísad, to se může každý týden nebo každý den u zpracovaných výrobků měnit. A jaký tedy smysl má pro spotřebitele, když podnik má zpracovaný výrobek, na tu hlavní přísadu, tak tam uvede 20 možných míst původu. A sice země, tedy, kde normálně kupuje tuto přísadu, běžně. ty nákupy probíhají na světovém trhu, žijeme v globalizovaném světě a kritériem je disponibilita přísady a kvalita a ceny. A to se skutečně může denně nebo týdně měnit. To znamená, ten argument je odůvodněný, je to je ten hlavní problém při označování, eh, který vidí Rada ministrů. Kompromis v této otázce považuji za obtížný. Nicméně mohli bychom se dostat ke kompromisu v případě čitelnosti. Už v prvním čtení jsme došli k tomu, že chceme vlastně všichni to samé, ale máme ještě různé názory eh, k povinné velikosti písma, pokud je u těch povinných údajů. 1,2 mm eh, navrhuje Rada ministrů a nechtějí se od toho odklonit. Někteří kolegové navrhují, abychom to ještě snížili. Já jsem proto, abychom, pokud jde o čitelnost, eh, akceptovali tu velikost 1,2 mm. u eh, velmi malého, oba, velmi malého obalu bychom se mohli dostat až na žádná celá 9, když to je t- Dále jsou zde pozměňovací návrhy, které chtějí v podstatě to samé, ale v různých článcích. Zařadili to do různých článků, tam si myslím, že bychom mohli dosáhnout schody. Příkladem je například eh, výjimka pro nejmenší podniká. Kolegyně Tyson k tomu předložila pozměňovací návrh, stejně jako já. Obě eh, hovoříme o jiných článcích, ale chceme to samé, takže určitě dosáhneme schody a dohodneme se na tom, kam bychom to mohli nejlépe umístit. A ještě další problém, o kterém bych chtěla hovořit, a zde chci vysvětlit, proč se jedná o problém. A sice v prvním čtení jsme se shodli na tom, že imitáty potravin musíme zcela jednoznačně označit, aby spotřebitel věděl, co kupuje. Například takzvaný analogický sír, to znamená imitovaný eh, sír z rostlinného tuku, tak tam by to mělo být jasně označeno. Eh, samozřejmě na tom si trváme, pro spotřebitele to je důležité, ale Rada ministrů uvádí, že když na přední straně musí být uvedeno, že se jedná o imitaci, tak pak tam nesmí být uvedeno, že to je sír. Jenom skutečný sír se může nazývat sírem, a k tomu přece máme předpisy. Dobře, takže když na to napíšeme imitaci, tak eh, Rada ministru říká, to je takhle dvojsečné. Dlouho jsme o tom diskutovali v pracovní skupině a tam je riziko, a hm, to je odůvodněný argument, že spotřebitel si poté řekne, to není imitace, ale to je nějaká novinka. To není imitace síru, ale je to něco úplně nového. Inovace. A proto tedy Rada ministrů nechce, aby na přední straně bylo uvedeno imitace. A já tyto pochyby chápu. A musíme tedy se pokusit najít nějaké společné řešení, abychom, aniž bychom tedy používali pojem imitace nebo imitát, protože by to skutečně bylo možné zneužít. A dovedu si představit, že se nám podaří najít schody. Tolik tedy úvodem k této, tomuto tématu a chci říci, že zítra se setkáme se zpravodaji a stínovými zpravodaji, abychom o tom ještě jednou hovořili a doufám, že do té doby se nám podaří eh, najít kompromisní formulace. Děkuji za slovo. Dobrá, dáme slovo stínovým zpravodajům, jako první Glenes. Děkuji, pane předsedo, a děkuji paní Somer za práci, kterou na tom odvádí. Mm, už jsme tuto diskuzi měli tolikrát, asi už je předvídatelné, co budeme říkat, takže možná je trošku zbytečné vést o tom rozpravu, ale už ji vedeme. Takže v průběhu druhého čtení eh, je důležité, aby byly splněny jasné požadavky parlamentu a ty byly jasné. Je tu řada věcí, které je potřeba probrat, ale jedna je zásadní, to je ta přední strana toho obalu, eh, dále eh, saturované tuky, cukry a soli, aby to bylo barevně označené, Eh, mělo by to sice být na jednom eh, místě podle rady, ale že je těžké zjistit, co je přední strana toho balíčku. Já si myslím, že tohle je nesmyslné a eh, paní zpravodajka tady zavedla pozměňovací návrh, který to jasně definuje Já myslím, že jsou spotřebitelé schopni to velmi rychle identifikovat, když jsou jasně uvedeny na přední straně, mohou tak učinit, aniž by je to stálo příliš mnoho zjišťování, až by to bylo příliš složité. Musí to být tedy vepředu a musí to být zřetelné. Pokud máme řešit choroby jako srdeční, kardiovaskulární diabetes um, a další, je důležité, aby spotřebitelé mohli snadno přijímat rozhodnutí. Chtějí to všichni spotřebitelé, parlament, a my nejsme připraveni v tom udělat žádný kompromis. Pokud je o označování zemí původu, i tam byl parlament eh, velmi jednoznačný, že je nutné toto označování zejména u masa. A eh, v případě komise, komise se na to chce, tím chce zabývat, i v případě mléčných produktů potom do pěti let. I potěšilo mě, že eh, přistoupili k tomuto označování u masa, ale myslím, že by měli zahrnout i maso ve zpracovaných výrobcích. Já myslím, že není možné čekat dalších pět let. Nemůžeme připustit, aby spotřebitelé měli za to, že eh, například nějaká eh, lazaně s hovězím je ze Spojeného království, když ve skutečnosti je to maso z Tajska. To by nemělo být přípustné. A pokud mají firmy takový problém s tím deklarováním, no tak ať eh, řeknou nespecifikováno a samozřejmě, že spotřebitele to odradí. Já myslím, že eh, tím budou odrazeni, protože spotřebitele chtějí vědět, odkud to maso je. Takže já myslím, že to je platné. A poslední věc, to jsou ty transmastné eh, kys, kyseliny které jsou spojeny s Alzheimerem, se srdečními chorobami, neplodností a e, rada hovoří o dobrovolném označování. To si nedovedu představit, jak by to fungovalo, když bude dobrovolné označování o transmastných e, kyselin, takže budete mít dvě položky od různého výrobce, jeden, jeden bude označen, jeden nebude. No tak budete samozřejmě se domnívat, že ten, který není označen, je zdravě, zdravější. I když to ve skutečnosti bude jenom o tom, že někteří to tam nedají, to by bylo nesmírně matoucí a doufám, že to nebude dovoleno. A pokud eh, ovšem eh, chce někdo přistoupit k zákazu transmastných kyselin, tak Dánsko k tomu přistoupilo. Ehm, dobrá, můžeme o tom diskutovat, ale rozhodně nepřijímám dobrovolné označování. To je příliš matoucí. Tato legislativa je o poskytnutí informací spotřebitelům. Musíme se zaměřit na to, co spotřebitelé chtějí. To musí být v jádru tohoto návrhu a musíme eh, mít na zřeteli ty obrovské přínosy pro veřejné zdraví, které to může mít. Označení musí být snadno čitelná, přehledná, nesmí být matoucí a musí pomoci spotřebitelům eh, přijímat informovaná rozhodnutí. Takže tady bychom neměli v žádném případě přistupovat a hovořit o nějakých kompromisech v tomto směru. Děkuji. Děkuji. A ostatní stínoví zpravodajové se zatím nedostavili. Pokud sem ještě přijdou do konce jednání, tak samozřejmě je dáme slovo, ale teď budeme pokračovat dál na seznamu řečníků. Děkuji, eh, pane předsedo. Já bych eh, řekl něco k celkové situaci s pozměňovacími návrhy. Jejich máme pořád nějakých 400, eh, to je, to je docela dost po druhém čtení. Nejsem si jistá, jestli se podaří eh, uzavřít rozumné kompromisy, ale to ještě uvidíme. Paní Mlvrml eh, u některých věcí se jasně eh, vyjádřila a já k tomu dám nějaké pozměňovací návrhy. Za prvé je to označení země původu. Ty pozměňovací návrhy jsme podali eh, v prvním čtení, byly přijaty a teď jich máme spoustu různých. Já jsem přesvědčená, že informace o tom, odkud pochází eh, nějaký výrobek nebo jeho hlavní složka, vol chce eh, eh, nebo chci produkt mí. Já mu bych řadu rybí vím, ty ryby antibiotik. A nejsem si jistý. A mám celou řadu. A v každém na to, že lidé chtějí toto označení. Doba pokročila. A musím a, eh, přiznat, že paní zpravodajka. Nemáte tlumočení? Závěrečně? Máte problémy s tlumočením? Ne? Takže paní zpravodajka eh, poukázala na situaci v radě a já opravdu eh, nejsem nadšená z toho, co říká rada. To ještě uvidíme eh, v dohodovacím řízení. Já jsem si jistá, že na něj dojde, protože se nedokážu představit, že bychom se dohodli ve druhém čtení. Takže já si myslím, na základě situace, pokud jde o tedy pozměňovací návrhy a připravenost paní zpravodajky, že to je, ne, to je vyloučené. Pokud si představíme, eh, že jsme v kůži výrobců, kteří jsou také důležití, musíme eh, eh, si představit, jestli se to vůbec dá udělat, to, co po nich chceme. A já si myslím, že můžeme nalézt dobrý kompromis. Jednotlivé produkty je třeba označovat poměrně jednoduše, nejenom mléčné produkty, ale prakticky veškeré masné výrobky a nejenom Eh, hovězí, eh, z hovězího masa. Další produkty, eh, které mají nějakou hlavní složku, si myslím, také mohou být označeny. Tady hovořím o tom povinném označování. Nemyslím si, že je příliš mnoho firm, které mají smlouvy alespoň s 20 nebo dalšími nebo více zeměmi. Ano, já vím, že jsou výrobce a můžu vám dát příklad z Německa, které, eh, kteří vyrábějí například nějakou sladkost a potřebují na ní mandle. A já vím, že ty mandle pocházejí z řady eh, dalších zemí. Možná, že ne z 20, ale ze 4 5. A to lze stejně jako u balení ryb vyřešit. Eh, já tam nechci nic nerealistického, ale chtěla bych, aby si průmysl také všiml to, že je to pro spotřebitele důležité a snažil se a zatím tu snahu nevidíme. A když chceme dosáhnout kompromisu, tak musíme tu snahu alespoň vidět. Totež platí pro otázku označování výživových hodnot, alespoň pokud jde u, oporce. Já jsem si eh, vždycky myslela, že ta připravenost, naše připravenost, eh, nebo připravenost eh, výrobců určitě nějakou porci je poměrně široká. Vždycky můžeme eh, říct, že je tam lžička nebo lžíce něčeho nebo plátek. A kolik to je? A to já očekávám pro spotřebitele něco takového. Oni nechtějí eh, výživovou hodnotu v cukru eh, a mm, tuku rozdělovat si to nějakou složitou trojčlenkou, nebo nechtějí počítat medvídky, nebo něco přepočítávat na lžíce. A prostě tohle lze ty porce udělat a já vůbec nejsem připravená tady dělat kompromisy u velikosti porcí. Mě to a v žádném případě už dobrovolné označování musí být to být povinné. To, jak bude zvolená ta porce, to je jiné téma. A potom se dostávám k tématu, eh, o kterém jsme hovořili úplně na začátku, a potom je to eh, moje 392 s panem Kramerem a také s paní Mekeren. Máme tady eh, zástupce průmyslu, kteří nám tady dávají dokumenty na stoly a myslí si, eh, že nečteme jejich e-maily. Já jsem už tady říkal, kdyby tady tolik nebylo, že tady to není vhodné a že na předsednictvu eh, parlamentu, eh, kde máme na to pracovní skupinu novou, eh, zajistím, aby měli těžší přístup do parlamentu, takže ať si příště přesně rozmyslí, jak se budou jednat. Oni se vůbec nesnaží. Rozhodně já doufám, že na to budou potrestáni. Tady svým klientům nepomohli. Potom tady máme další otázku k potravinám. A v prvním čtení jsme tady měli pozměňovací návrh od paní Zomr k eh, barvám v potravinách, barvivům v potravinách. Tam se předpokládá v tom pozměňovacím návrhu, že pozměňovací návrhy, respektive, že potraviny musí být eh, v příloze 7b tabulky eh, v čísle 15 a nové, se to předpokládá, že přírodní výtažky eh, z eh, ovoce a vyjedlých eh, rostlin, které jsou tam v koncentrátu a budou se používat k obarvení, se budou považovat za barvící potraviny. To znamená, jako tady máme mrkev, červenou řepu nebo špenát. A najednou by se do nich mohl, mohla zamotat nějaká škodlivá barva. A teď bychom najednou eh, zvýš, eh, zvýhodnili výrobce eh, těch průmyslových barviv oproti těm, kteří pracují s barvivy rostlinného a živočišného původu. Ale kolegové, to není třeba. V hospodářské soutěži se ukáže, co, čemu spotřebitelé dávají přednost. Proto jsem tam podala ten pozměňovací návrh, tak, abychom eh, se vrátili k té situaci z prvního čtení. Paní eh, Somrová neopakuje ten pozměňovací návrh, doufám, že se tomu tak eh, to zdrží i nadále. A já si myslím, že tohle je prostě důležitá věc, aby barviva nebo ty barvící potraviny vždycky museli uvést, protože to nejsou žádná komerční barviva. Tady je zásadní rozdíl a je třeba na něj poukazovat. A já se tedy omezuji na tyto pozměňovací návrhy. Vím, že jsou tady další pozměňovací návrhy, ale jsou důležité a osobně bych eh, řekla, že to je, eh, jsou pro mě kolikrát eh, místa, kde by se mohlo rozhodovat o možném kompromisu. Děkuji, paní Gorstet. Merci beaucoup. Děkuji vám. Takže já bych se chtěla vyjádřit ke třem bodům a to poměrně rychle, jednak pokud jde o tu čitelnost. Tak z hlediska toho minimálního rozměru na těch etiketách, tak nemůžeme vnucovat eh, něco těm výrobcům. Eh, Já myslím, že parlament se tady dostal do velmi zodpovědné pozice, že zrušil tu minimální rozměr. Bohužel rada s tím nesouhlasila. A proto s Frederik Krysem, s, kole, s kolegyní jsme předložili návrhy, aby se to omezilo ten, eh, ta velikost na na jeden mm, abychom nediskriminovali ty nejmenší um, označení. Zdálo se mi zbytečné a nebezpečné nějakým způsobem vnucovat pro některé konkrétní produkty, třeba kojenecké, nějaký eh, minimální rozměr, protože to je něco, co je upraveno konkrétní legislativou. Což také říkám v Eh, pozměňovacím návrhu 171. A eh, pokud jde o ty porce, tak eh, tam hrozí, že budeme mít nějaký produkt, který zbylý, který nebude spotřebován, čili zbytek, a pak už bude skladován v nějakých nehygienických podmínkách nebo příliš dlouho. No a to potom by mohlo ohrozit některé zranitelné složky populace. A teď označování původu. To je velice citlivé eh, téma, které je velmi citlivé pro naše spoluobčany, kteří chtějí být informováni o původu produktů. A proto dávám pozměňovací návrh, který eh, by chtěl předepsat povinné označení původu některých složek výrobků, pokud, se, eh, pokud je zastoupen v množství nad 50 Jde o to, aby věděli spotřebitelé o těch primárních složkách nějaké potraviny, aby věděli, jaká, jaký je její původ a musí to tam být, ale minimálně pokud jde o to překročení těch 50%. Pokud je to tedy ta, tato složka jiného původu, eh, než původ eh, toho koncového výrobku, který je označen na výrobku samotném. Takže toto je něco, co je velmi, velmi na čem trvám velmi důrazně a potom uh, sodík, obsah sodíku. Kolega Delange také přeložil podobný eh, návrh o sodíku. Sodík je přirozeně zastoupen v některých potravinách a to i tam, kde nejsou jinak uvedeny soli, třeba jogurt a spotřebitel by měl vědět, jaké je množství sodíku ve výrobku je. Myslím, že na to má právo a že by tu měla být možnost to vyjasnit a doplnit ty povinné informace, které jsou tam uvedeny o soli. Takže toto jsou některé body, ke kterým jsem se ještě chtěla vyjádřit. Děkuji vám. Thank you. And now Děkuji. A Danke, will das auch äh, Kramer. Und eigentlich nur auf Děkuji, já budu stručný. Jde pouze čtyři body, zejména to označování původu. A tam chci eh, poukázat na to, co kolegyně Rodber řekla. Ta prozba, aby eh, spotřebitel pokud možno co nejvíce věděl o původu výrobku. Nicméně já se domnívám, že rada má správný přístup když říká, že bez posouzení dopadu nebo další zprávy to není jen tak jednoduše možné. A hovořilo se o tom, že bychom neměli překročit určitou hranici pro e, výrobce, která u některé řady produktů je celmi, velmi, řado, velmi rychle dosažena, například u kečupu nebo u jogurtu, tak tam najde otázku, zda mléko nebo rajčata pocházejí z 20 různých zemí, ale jestliže chceme najít kompromis, tak musíme si přesně zvážit, jak daleko chceme tuto povinnost eh, k označování původu až vést. Já sám jsem podnikatel, tomu zcela otevřeně říci, a velmi často je to otázka nákladů. Eh, a to je etikety měnit ze dne na den. U případně například u lahví kečupu. A otázka tedy je, jak daleko to poženeme, kolik to stojí a jak eh, je tato informace pro spotřebitele v konečném důsledku cená. Máme celou řadu produktů, já jsem uváděl například ketchup. A já jsem tedy proto, abychom zejména alespoň u těch produktů, kde je ten součást víc než 50%, tak abychom provedli alespoň posouzení dopadu, nebo abychom tam měli výhradu posouzení dopadu. Samozřejmě existují výrobky, kde výrobci mají důvod napsat, toto pochází z regionu XY. Například šplivalku, kdyby tak to mělo být klidně označeno, ale nemělo by to být zavádějící ten výrobek skutečně musí pocházet z oblasti, která tam je uvedena. To bylo uvedeno již v pozici rady a to podporujeme. Potom máme velmi akademickou diskuzi o e, místě, kde uvedeme údaje, informace. A zde považuji postoj rady za smysluplný, protože je tam jasně uvedeno, že rozhodující je to místo, které zaujme vaše oči, tam, kam se díváte jako spotřebitel. A proto bychom měli v právním předpisu tedy definovat, kde to má být napsáno. Je jednoduché vzít výrobek eh, z regálu, otočit a podívat se, kde to je napsáno. To znamená, já bych byl proto, abychom zde neměli ideologický spor, za to musí být vše nutně na přední straně, ale důležité je, aby vše bylo viditelné na produktu. Není tak těžké výrobek otočit. A e, vzhledem ještě k diskuzi, která probíhá již dva až tři roky, tak e, nyní v parlamentu bychom e, zcela vážně měli zvážit vnitřní trh. A sice objevilo se to již v prvním čtení, a sice, že národní pravidla by měly být jako doplnění toho, o čem hovoříme, a to my nechceme úplně. My hovoříme o vnitřním trhu, o minimální úrovni harmonizaci. A pokud si členské státy eh, budou moci k tomu, co my nyní ještě vytvoříme, doplňovat další věci, tak to povede k nepřehlednosti. A ne všechno je zastoupeno lobbystickými skupinami, ale mohlo by to zkomplikovat přístup k vnitřnímu trhu, kdyby kromě tohoto právního předpisu se přidaly předpisy členských států. A potom ještě kolegyně to již vše řekla, ale některá združení se mě ptají, jak tedy nejlépe zastupovat některé zájmy. A já chci celé jasně říci, že tak, jak jste nám to předvedli dnes ráno, tak eh, to se nedělá, to je diskreditující. Přímo před hlasování, které tedy neproběhlo, ale když dostaneme ve výboru takovýto materiál, to je velmi jasný příklad toho, jak to nemá vypadat. Bez ohledu na to, že tam jsou některá tvrzení, která nejsou pravdivá. A údajně tento, změna tohoto pozměňovacího návrhu by mohla vést tomu, že by výrobce mohl používat jakékoliv, jakákoliv barviva, ale my hovoříme o claiming o označování a nikoli o přísadách. A musím říct, že to, co tam je uvedeno, prostě je neseriózní, nepravdivé a diskredituje to celou věc. Děkuji za slova. Myslím. Dziękuję bardzo. E, wszystkim nam zależy na tym, żeby informacja dla konsumentów e, była bardzo. E, všem nám záleží na tom, aby informace pro spotřebitele byly přesné a aby sloužily Evropanům. Nikdo nepředpokládá, že nás tady ovládají lobbysté. Kolegům bych řekla, že ty pozměňovací návrhy, některé byly čisté, eh, čistě eh, lobistické. Já pracuji s informacemi Vědeckého institutu z své země a právě na jejich základě eh, předkládám pozměňovací návrhy. Tak a těm, kteří nám zobývňují z lobbyingu, bych doporučil, aby respektovali naše vědecké informace. Tak a teď konkrétní věci. Eh, za prvé eh, označení země původu. Nesouhlasím eh, s kolegy, že automaticky se tam dávají nesrozumitelné informace u těch zpracovaných produktů. To, co říká Francova, je velice důležité. Je důležité, abychom dostali informace o hlavní složce potravin, to znamená to, čeho je tam více než 50%. Ať už se jedná o produkt z latinskoamerického masa nebo z nějakého jiného a já nedostávám uh, informace o tom masu, tak to není správné prostě. Nebo pokud se jedná o geneticky modifikované uh, produkty. Nebo uh, o produkty, které pocházejí z EU, to je úplně jedno prostě. Tam to musí platit tak, jak říkám. Já jsem se nedávno koupila česnek a bylo to od španělské firmy, a mm, ta dodávala dva typy česneku. Jeden eh, byl ze Španělska a druhý byl z Číny. Je důležité, aby eh, takové informace byly čitelné. Potom tady hovoříme o té eh, přední straně, o výživových hodnotách, o energetické hodnotě, ale když budeme působit v prostředí, nebo pokud eh, to bude také, pokud tam bude pozadí, na, jejím, na němž nebude to písmo čitelné, tak eh, velké písmo vám nic nepomůže. Eh, spotřebitelé nebudou chodit s lupou, samozřejmě, aby si ty informace přečetli, ale potřebují rozhodně tedy také dobré pozadí, aby si to eh, přečetli. Potom jsou tady energetické hodnoty. Tady máme dvě možnosti eh, ohledně toho, jak je podat. Pokud si někdo koupíte produkt, který je eh, zabalený, tak u nás alespoň musím říci, že si to málo kdo přepočítává na nějaké gramy nebo na porce. Já si, já také kupuji potraviny pro starší lidi kteří eh, mají eh, dietu bez tuku a tam je to velice důležité to zjistit. A já prostě potřebuji eh, zjistit, kolik jim můžu dohromady dát, nebo vědět, kolik jim mám dohromady dát. Je to důležité i pro alergiky a diabetiky, takovéhle informace. Čili přepočítání na porci je proto velmi důležité. Já vím, že všichni kolegové říkají, že proporce eh, mohou být opravdu různě stanovené. No dobře, tak si s tím matematicky pohrajeme. Ale pokud na eh, přední straně bude, že 100 gramů eh, obsahuje tolik a tolik gramů a na druhé straně nám bude řečeno, že je tam 125 gramů dohromady v tom balení, no nikdo se nekoukne na tu informaci na druhé straně, na ty celkové kalorie aby si to zjistil. A tímto ty informace na té přední straně jsou vlastně eh, falešné. Já to říkám jako praktička. Eh, pořád kvůli tomuhle přepočítávání a těm informacím, protože já tohle to opravdu eh, kupuju pro lidi, kteří to nezbytně potřebují. Pan Kmutakis? Thank you. Děkuji vám. Já bych si dovolil dvě poznámky. Jedna se týká země původu. Spotřebitelé samozřejmě mají zájem na označení země původu, protože to jim dává mnoho informací zjednodušeným způsobem. Informací, které jiným způsobem získat nemohou. V, některým, eh, v některých případech dokonce je tu, řekl bych, i určitá vášeň, pokud jde o eh, označení původu. A já myslím, že my musíme respektovat tento zájem našich občanů a voličů. Jistě potřebujeme zhodnocení, ale myslím si, že spotřebitel je na prvním místě a výrobce na druhém v tomto případě. Protože v konečném důsledku je eh, vyrábíme pro spotřebitele a ne obráceně. Druhý bod se týká pozměňovacího návrhu, který byl odhlasován jakožto úvodní ustanovení v prvním čtení o multiplexech, o těch kinech, které, která by měla poskytovat nějaké nutriční informace na baleních těch potravin, které tam dávají. To jsou vlastně určité potraviny, které mají velmi nízkou kalorickou a nutriční hodnotu, eh, ale přitom tedy nízkou uh, nutriční hodnotu, ale vysokou kalorickou hodnotu a miliony mladých lidí si kupují ten popcorn a další podobné potraviny, aniž by měli jakékoliv eh, informace. Je to v podstatě nezamýšlené, nezáměrné jídlo, které nehodlali jíst a vůbec nevědí, co do sebe dostávají. A tady máme určitou epidemii obezity u mladistvých, která se valí do Evropy a e, v mnoha zemích a proto je to důležitý pozměňovací návrh, který bude mít matatelné dopady na chování spotřebitelů a já doufám, že nám to pomůže překonat nějaké chování pokud lidé chodí do těchto multiplexů, tak vědí, že vlastně ta, ta tma je tam, když se to jí, ale jinak tam světlo je. Ale jsou to kalorické bomby. Spousta nesaturovaných tuků a cukru, popcorn a různé ty nealkoholické nápoje. To je samý cukr, škrob saturované tuky. To je všechno, co v tom škroby. A myslím, že ti, ti lidé vůbec nemohou zjistit, co do sebe dostávají. Nemají tam rodiče a mnozí nezatělí nebo, jim, eh, nebo jim je, jsou po dvacítce, a chodí do kin. A já myslím, že to je důležité. Takže já myslím, že můžeme překonat ty obvyklé potíže, které tady míváme a prostě to odhlasovat. Děkuji, pan Rossi. Děkuji, pane předseda. Především tedy bereme v potaz to, že paní zpravodajka vyšla vstříc alespoň části našich požadavků ale je zde ještě několik bodů, eh, kde nesouhlasíme. Například eh, eh, energetické údaje k, čento, ke 100 gramům. Většina, většinou například olej, tak ten obsah nebo dávka je 10 gramů, 9 gramů, to znamená lžička, lžíce. A je to i v hlavních receptech máte ty recepty na internetu nebo v kuchařkách. To znamená, lžička nebo lžíce, to není 100 gramů, 900 kilokalorií. A máte tam 90 krát 80, což je lžička klasického oleje. To znamená, pokud chceme stále trvat na 100 gramech, tak tím zavádíme spotřebitele. Podle mne, pokud vůbec chceme takovéto eh, údaje uvádět, tak alespoň bychom tam měli dát možnost uvést buď 100 gramů nebo dávku nebo porci. To znamená, aby tam byly oba dva údaje. Jinak eh, to je poměrně směšné, ta situace, do které se dostáváme. Pokud je ještě o, o označení původu, tak podle nás to tam musí být. Protože jestliže chceme dělat věci ve prospěch spotřebitele, máme zde určité lobby, tak spotřebitelé se nás samozřejmě ptají a chtějí vědět, odkud to pochází. A proč my se chceme schovávat tím, že nevíme, odkud složka přichází. My nechceme... Já nechápu, proč vlastně to nemůžeme říct. Proč nemůžeme říct, odkud produkt pochází, z čeho máme strach při uvedení původu. Jestliže chceme pracovat ve prospěch spotřebitele, tak to musíme říct, protože spotřebitelé to chtějí vědět a mají právo to vědět. Potom ten určitý semafor, to barevné označení, tak já jsem viděl ty pozměňovací návrhy, doufám, že ty příslušné budou um, schváleny um, 66, 34 a 40. A to je opět zavádějící. Podle mě je nebezpečnější, když tam budeme mít diabetický produkt nebo výrobek, který je třeba salám nebo sír, tam je sír, tam je určitý obsah tuku a soli. A jestliže tam dáme ten, to červené označení, tak to povede k tomu, že spotřebitel si to nekoupí. A možná, že ten eh, výrobek, který nemá to červené označení, tak ve skutečnosti ho poškodí mnohem více. Ale logika je samozřejmě, že nechcete snít a nech, není dobré, abyste snědli kilo síra. Ale když, sna, když sníte kilo výrobku, který eh, je označený jako dobrý, tak vám taky bude špatně. To znamená, je to vždy eh, věc eh, množství. V každém případě vám bude špatně, když sníte kilo toho i kilo toho, ať tam bude to červené označení nebo ne. Další věc, 48, strana 30, pozměňovací návrh 48. Eh, potraviny je možné prodávat s anglickým označením. Ať už je jakoukoliv národnost, například v letadle, když to máte, tak já nechápu proč. Když ten, kdo vyrábí výrobek, tak proč by tam nemohl uvést více jazyků? My dokonce zakazujeme použití více jazyků. Já mohu chápat. Mohu rozumět angličtinu, chápu, že tady je zde povinnost uvést věc anglicky, ale to, aby výrobce to nemohl uvést například v italštině nebo ve francouzštině, jestliže to je francouzský výrobce nebo italský výrobce, nebo pokud německý výrobce to nemůže uvést německy, tak to je něco, co je pro mě naprosto nepochopitelné. Dále 32 na straně 23, pozměňovací návrh 32. A možná, že ty stránky máte jinak. E, tohle je taky poměrně divné. E, zde se zakazuje zveřejnění omezení cukru a tuku, jestliže současně nedojde ke snížení kalorií. A to je opět absurdní. Já e, bych požadoval podporu zelených, kteří většinou jsou o tom informováni. Jestliže mě se podaří nahradit cukr a tuk prostřednictvím vláknin, které mají vysoké kalorie, ale nemají ve skutečnosti Eh, škodlivý efekt na naše tělo, přestože mají více kalorií, naopak našemu tělu pomáhají a mně se nám pak podaří snížit cukr a tuk, tak nechápu, proč to tam nemohu uvést. Jelikož všichni vědí přece, že vlákně nedělají tělu dobře, mně se podařilo navíc tuk a cukr nahradit určitým procentem eh, vláknin, ale ty kalorie jsou současné, já to nemohu uvést. To je opět absurdně divné. Čitelnost číselné údaje, kdekoliv tedy jsou číselné údaje. Uvědomujete si, že jestliže dojde k nějaké chybě a musí se to opravit, tak my se musíme eh, vrátit k hlasování textu eh, v parlamentu i v radě. Podle mě bylo mnohem logičtější, aby číselné údaje, které se týkají velikosti písma a tak dále, abychom to poslali do komise, kde jsou odborníci a ti mohou posoudit, jaká velikost je nejvhodnější a pokud dojde k chybě, tak je možné to změnit, aniž bychom to museli celé vracet zpátky do komise do parlamentu. 66 strana 38. I zde označení kalorické hodnoty eh, se váží na denní potřebu dospělé ženy středního věku. No ale když porovnáme muže a ženu, tak tam jsou obrovské rozdíly. To znamená, máme zde dospělou ženu středního věku a ta by měla být ve všech tabulkách. Už ten fakt, že my eh, si rozhodujeme pro nějakou standardní kvalitiku, ale máme zde děti, muže, ženu, ale potom ještě je zde věc eh, hmotnosti. Tak uděláme dobře, uděláme průměr, ale uděláme alespoň průměr mezi dospělým mužem a dospělou ženou. Děláno dvěmi prostě průměr. Ale nebudeme vycházet je pouze z ženy eh, středního věku, kde ten rozdíl v kaloriích je třeba 150. Udělejme děláme pak odhad z odhadu a eh, nakonec vlastně to celé je směšné, protože ta informace je zcela zjevně zavádějící pro celou polovinu světa. Platí to pouze po ženy. Eh, potom zmražování, to jsem již o tom jsem hovořil, ale nebylo mi to vysvětleno. Spravodajka uvedla, že jestliže budeme mít zmrazenou polévku nebo směs ryb na rybí polévku, to znamená, je tam 10 nebo 12, 10 ryb a 12 typů zelenin, tak jak já tam mohu uvést datum zmražení u každého jednotlivého kousku, to je to směsi. Tam přece došlo ke zmražení v různé době. Ty ryby se loví různě. Někdy to zmražení proběhne přímo na moři nebo v přístavu, potom to jde do velkých mražáků, tam je 10-20 typů ryb, 10-20 typů zeleniny, ty potom si vyberete a pak by tam bylo uvedeno 18 dat zmražení. Jak to tedy je? Já si myslím, že to bez toho by se spotřebitel mohl dokonce zbláznit, jestliže tam bude mít 18 dat. A tedy ta trvanlivost, jestliže budeme trvat doslova na tom, co tam je napsáno, tak například eh, trvanlivost hrášku, trvanlivost brambory, trvanlivost eh, petržele, to je úplně jiná u každého produktu. A pak tedy eh, spotřebitel bude mít knížku a tam bude uvedeno pozor, hrášek vyhoďte za měsíc, fazole za šest měsíců a tak dále. To je velmi zajímavé tedy. Potom předbalené, tam vypadá, že pozměňovací návrh 20 to vyřešil, to znamená, nemělo by to být problematické, protože eh, se to balí o okamžitě, kdy se to, eh, když vám nakrájí salám, tak je to hnedka zabalí, ale když to třeba nakrájí 3-4 dny předtím a dají to do regálu, tak je to zase jinak. Máme tam samozřejmě pravidla, která se týkají etikety, ale v druhém případě, když to dáváte do regálu, tak eh, tam ta pravidla by měla být stejná jako pro všechny ostatní produkty. A poslední věc. Ty velké řetězce, které mají dodavatele jiného výrobce, ale dávají na to svoje jméno, svoji značku. A my jsme chtěli, aby bylo eh, aby tam byl požadavek, aby byl uveden skutečný výrobce, což není ten řetězec, ale je to někdo jiný, kdo produkuje, vyrábí pro tento řetězec. A já nevím, jak to chcete vyřešit. A proto bych poprosil zpravodajku, aby se k tomu vyjádřila a vysvětlila mi to. Děkuji. Vás? Klas. Um Pokud je o potraviny, tak eh, samozřejmě se k tomu všichni eh, stavíme velice citlivě ale dobře také víme, že spotřebitelé eh, nakupují podle ceny, kupují levné věci. Teď už jsme ve druhém čtení a měli bychom se snažit se navzájem k sobě přiblížit. Máme eh, tady 402 pozměňovacích návrhů a vůbec to neukazuje, že bychom se navzájem přibližovali k sobě. Mám tady dvě, tři věci, které považuji za důležité. Za prvé je to označení země původu pocházím eh, ze zemědělství, máme eh, velkou mlékárnu eh, v Eiflu a je to blízko Belgie a v Nizozemska a tam chceme prostě označovat původ mléka a síru a samozřejmě jsme o evropské orientovaní a to je dobře. A ono je to označování podle regionu nebo podle členského státu zatím, zatím to nefunguje. A pokud jde o to označení původu, tam máme také obrovský eh, konkuren- obrovskou konkurenční výhodu. Pokud eh, spotřebitelé chtějí vědět eh, místo původu, tak se to dá dohledat. Všude v Evropské unii máme možnost nákupu přímo od zemědělců, máme regionální produkty, které vždycky tlačíme a které si můžeme tedy kupovat. A pokud E, není e, na kečupu napsáno, odkud pocházejí ta e, rajčata, jestli ze Španělska nebo z Chile, tak samozřejmě si můžeme koupit jiný kečup. Takže pokud jde o to označování původu, tak tam má ten průmysl obrovskou, obrovskou výhodu, pokud je to tedy důležité pro spotřebitele. A tu oni budou docela jistě chtít využít, takže proto bych kolegy poprosila, aby Eh, udělali trochu krok zpět a aby z toho nedělali klíčovou eh, věc při hlasování. Také eh, jsou tady ty důležité věci ohledně označování imitací potravin. Renata Zomer říká, že by lidé přišli s fantastickými jmény pro, a mohlo by se zaměnit imitát s inovací. No ono, imitát, imitace není to tež, co v inovace a mohli bychom rovnou říkat, že tohle je náhražka tohohle. Po válečných dobách eh, jsme eh, poměrně dlouhou dobu eh, měli náhražku kávy, protože nebylo, nebyla skutečná káva. A kdybychom říkali náhradní sír nebo náhražka síra, tak by to lidé asi také pochopili. Já nechci bojovat příliš o to, jestli to má být na přední nebo zadní straně produktu. Ehm, kolegyně hlavně tady správně eh, řekla, že to má být dobře čitelné. Vezmeme si produkt do eh, ruky a mm, teď už víme, že všechno důležité je tam eh, v malým písmem, a tak si to otočíme, podíváme se, pokud nás to zajímá hlavně, aby to bylo čitelné. Tolik tedy mé poznámky a já doufám, že i tady v téhle věci se dopracujeme s společně, se proboxujeme společně k dobrému výsledku. Děkuji. Paní Elisu. Gracias, presidente. Eh, yo lo primero que quiero es reconocer el, el trabajo de la señora. Já bych chtěla především vyjádřit uznání za odvednou práci, kterou provedla paní zpravodajka. To téma je velmi obsáhlé, složité a já souhlasím eh, s tím, co bylo uvedeno ale chtěla bych zdůraznit několik věcí. Označování. Tam je důležité, že máme jednotný trh a nechceme tedy povolovat eh, něco, co by bylo v neprospěch jednotného trhu. A to je zásadní pro podniky a podle mě také pro spotřebitele. Na označení musíme najít rovnováhu mezi právě spotřebitelem a zároveň nesmíme vytvářet další byrokratické překážky na úrovni těchto označení, protože to by v konečném důsledku mohlo být nakonec pro spotřebitele kontraproduktivní. Bude to totiž spotřebitel, ten, který nakonec zaplatí. Písmo musí být čitelné, ten rozměr závisí samozřejmě také na balení výrobku kde uvedeme označení původu potravin. Tam, kde, kde to bude, to není důležité, ale důležité je, že tam je uveden původ pro různé výrobky, jako jsou ryby a další výrobky. Samozřejmě ehm, měl by to být přístup na do, dobrovolný, protože původ může být přidanou hodnotou a podnik, která chce mít přidanou hodnotu, tak tak může učinit a může to na výrobku uvést a určitě tam ten původ a potraviny uvede. Původ na úrovni EU. Právní předpis o potravinách je tak široký a tak podrobný, že v podstatě jakákoliv potravina, která nepochází z EU, již představuje přidanou hodnotu. To znamená, musíme vysvětlit, že potraviny z EU mají větší hodnotu než potraviny z jiných zemí a e, že ty ostatní potraviny konkurují našim výrobkům a často jsou produkovány za vyšší náklady. Jakákoliv informace, která je dobrovolná, tak ta musí být možná, protože když doplňujeme nějakou informaci, máme je to dobrovolné doplnění, tak e, to je přidanou hodnotu k výrobku. Zaborska. Děkuji, paní Záborská. Děkuji, paní předsedo, pane předsedo. Já bych si dovolil několik poznámek. Tato debata probíhá už dlouho, ale jsem přesvědčena, že náš cíl je správný. To znamená poskytnout spotřebiteli přesné informace, které mu pomůžou chránit zdraví. Nicméně nehovoříme tady jenom o spotřebitelích. Musíme také spotřebitelům, tedy e, také musíme mít na paměti výrobce, zejména pokud ta pravidla jsou tak přísná, že e, by e, potom poškodila i spotřebitele. A také musíme mít hlavně na paměti potřeby malých a středních podniků. Také se tady bavíme o tom, jak velká je jedna porce. Já si myslím, že objem porce vždycky eh, závisí na eh, je odvozená od toho balení. Když ukážeme velikost porce, tak eh, to pomůže spotřebitelům být nějaký, nějaký uměřený názor pokud tam vždycky dáme jenom po 100 gramech nebo po 100 ml, tak to není, tak je to zavádějící pro sebe, protože ty eh, porce jsou kolikrát daleko menší než 100 eh, gramů. Pokud eh, jíte těťak nebo žíkačku, tak nepotřebujete vědět, kolik, kolik je toho ve 100 gramech. A každopádně eh, v tu eh, jednotkovou dávku těch 100 gramů nebo 100 mm to musíme označit vepředu nebo vzadu. A eh, každopádně je třeba, aby se spotřebitelé vždycky mohli srovnat. Ve svých pozměňovacích návrzích ve své 302 jsem se pokusila nabídnout kompromis této věci. Ms. Grazie. Eh, sarò breve. Děkuji, já budu také stručná. jsme na konci diskuze, která byla poměrně dlouhá. Máme za sebou poměrně dlouhou diskuzi. A máme zde tedy různé pozice samozřejmě. Při hledání řešení problémů, které jsou někdy opravdu složité. A já si myslím, že naší polárkou musí být to, čím se řídíme, musí být především zájem spotřebitele. A to samo o sobě není vůbec jednoduché. Ale několik drobností. Již mnoho bylo řečeno, ale v této poslední fázi diskuze jsme málo hovořili o takzvaných private labels, protože já si myslím, že to, co prošlo v tom prvním čtení v parlamentu, tak úplně pod stůl padla právě tato věc, která je pro spotřebitele eh, zajímavá. A to je právě, kdo je skutečným výrobcem. Označení, tak abych já mohla vědět, zda tedy došlo ke změně výrobku, zda došlo ke změně eh, výrobce. A ne, abych si přinesla domů eh, výrobek, na který jsem zvyklá, je tam pořád to označení řetězce a zjistím doma, že vlastně došlo ke změně výrobce a už to není výrobek, na který jsem se zvykla. Eh, pak další věc, tam si myslím, že to může být dokonce diskriminační, když se podíváme na jiný typ konzervace, kde není požadován tento údaj, a kromě toho také víme, že zmražení je technika, která je nejefektivnější, nejúčinnější, pokud je o zachování vlastnosti potravin. A proto si myslím, že je zbytečné ještě zatěžovat dalšími náklady potravinový řetězec, který navrhuje mnoho záruk, zejména jestliže se jestliže fungují kontroly toho zmražovacího řetězce. Ty jsou samozřejmě důležité a potřebné. A je zbytečné, abychom tam uváděli datum, protože víme, že se může jednat o dlouhou dobu, eh, nebo že ten, ten, eh, ta prodleva tam je velká a mohlo by to vést k tomu, že bychom nakonec nevyužívali tuto eh, způsob, tento způsob konzervace, která ve skutečnosti je zdravější než ty jiné formy. Hovoříme o tom zmražování. Poté čitelnost, tak tam si myslím, že v podstatě všichni souhlasíme. To, co je důležité, je, aby to bylo čitelné. Nestačí eh, říci, hm, že to bude mít určitou danou velikost, velikost písma, ale je tam mnoho dalších eh, údajů, faktorů, které je třeba zvážit a my jsme se dostali k určitému výsledku. Myslím, že se nám povede najít to kompromisní řešení s radou. A poslední věc, která mi leží na srdci a nechce, abychom vedli ke zmatení to těch 100 gramů anebo porce. Je zjevné, že 100 gramů je důležité pro to, abychom si mohli provést v srovnání a já porovnávám různé výrobky. Těch 100 gramů, jaké jsou údaje na 100 gramů. A na druhou stranu je pravda, že eh, když si chci vidět, co vlastně eh, jím, tak je pro mě užitečné znát porci, protože ve většině případů když jsou to balené věci, tak tam, tam se jedná již o porce. Když mám nějaké krekery, tak si s ním balíček krekerů a já chci pouze vědět, kolik to má kalorií. Ale když si dám čokoládu, tak zase chci vědět, kolik to má kalorií. A já nechci provádět nějaký výpočet. A když si dělám těstoviny, tam to vážím třeba 80 gramů na hlavu, tak já přece nevážím všechno, co jíme, ale těch 100 gramů to je pro srovnání. Ale podle mě, a připomínám, že existují studie, které provedl European Food Information Council a ty ukazují, že pro spotřebitele je mnohem srozumitelnější eh, mít informace na porce, nikoliv na 100 gramů. To znamená, zde se jedná o věc, která nedává smysl. Samozřejmě je to správné uvádět údaje na 100 gramů, ale stejně tak správné a kromě toho ještě um, svědčí výpovědní hodnotou je údaj na porci. A velmi často se již tak jako tak jedná o porci. Když si dám sušenky, tak si dám čtyři sušenky. Já nevážím ty sušenky, ne, neřeknu si 50 gramů sušenek. Já nevím, jestli v jiných zemích to tak je, že před jídlem si potraviny vážíte, nebo si vezmete prostě několik kousů z, té, z toho balení. Je to tak, že vezmete si dvě sušenky, zvážíte? Ne, prostě si vezmete určitou porci, to znamená eh, těch dvě, tři sušenky. Ale musí to být tedy předem dané balení a tam by porce měla být podle mne uvedena. Děkuji za slovo. Karlsruhe. Ja, tack. Förlåt, det är sena. Děkuji. Říkám pan Schlitter. Já jsem se dostavil pozdě, takže mi unikl začátek této diskuze, ale myslím si, že je velice důležité, abychom pokračovali a navázali na to, co již řekli ostatní. To znamená, návrh, my jsme měli návrh na označování, včetně označování původu alkoholu. Když se podíváme také ještě například dopravy zvířat, je důležité, eh, kde se zvíře narodilo, eh, kde bylo poraženo a domnívám se, že musíme udělat vše, co je v našich silách, abychom vynaložili dostatečný tlak na komisi, U tohoto návrhu lze říci, že e, lví podíl spotřebitelů si není vědom množství kalorií, které v alkoholu jsou. Lidé si neuvědomují, že v alkoholu je 1,5 krát více eh, kalorií než v cukru. Třeba jenom sklenička sladkého bílého má více kalorií než Coca-Cola. Takže musíme si uvědomit tuto skutečnost, když se zabýváme návrhem. A ještě pár dalších pozměňovacích návrhů. Některé jsem položil, předložil s paní Vilmot a s dalšími. 152 bych chtěl zdůraznit. Je to ta myšlenka dalšího posílení o, o, ohledně klamného označování. Neměli bychom e, na e, obalu uvádět nic, co nesouvisí s tím, co tam je třeba. Borůvkový koláč, který neobsahoval žádné borůvky, přestože na tom balení byly obrázky borůvek. To je klamavá, klamavý obal. A š- přitom švédské orgány eh, měly za to, že je to úplně v pořádku. Nic nenamítají vůči obalu, který je celý pokryt obrázky borůvek, aniž obsahuje jak, eh, byť i jednu borůvku. Takže musíme posílit eh, tato ustanovení tak, jak uvádí návrh 152. Vegetariánské a veganské potraviny i to má jasné definice a pro hodně lidí je to důležité, mělo by to být jasné. A ještě otázka vajíček. To už se řešilo v rámci prvního čtení. Od 1. ledna 2012 budou zakázány klecové eh, chovy a to znamená, že bude důležité, aby byly eh, Eh, ptáci v, zvolné, z volného eh, výběhu, to znamená, aby bylo, se zabránilo tomu klecovému eh, chovu. A nyní zástupce komise, pan Mačudakis. Thank you, uh, Děkuji vám, pane předsedo. Ano, uh, já tady opravdu s nadšením poslouchám eh, tu vaši živou diskuzi. A chtěl bych poukázat na názor paní Rodberen. Konkrétně na skutečnost, že je tady obrovské množství pozměňovacích návrhů a doufáme, že bude možné se zaměřit na to podstatné. abychom dospěli ke kompromisu ve druhém čtení s tím, že komise bude směřovat právě k tomuto vyústění ze všech sil. Myslím, že se tady objevilo mnoho otázek, které lze označit za zásadní nebo na kterých záleží většině poslanců. A to například označení na přední straně obalu. Jak víte, komise podpořila i ten původní pozměňovací návrh i v prvním čtení ohledně povinného označování eh, na přední straně balíčku pro pět prvků a byli jsme poněkud zklamáni, že rada nepřevzala toto doporučení a že se neřídila návrhem komise i přes podporu parlamentu. My jsme tehdy řekli, že bychom podporovali cokoliv eh, od parlamentu, co opět podpoří tento bod. Takže jsme jednoznačně pro označování na přední straně obalu. Eh, země původu. Existují různorodé názory, to je zřejmé, a argumenty obou stran jsou pochopitelné. Mnozí spotřebitelé si přejí znát původ výrobku, které kupují. V některých případech je to složité. Pro výrobce My se domníváme, že postoj rady je něco, eh, co můžeme těžko nějak překročit, těžko můžeme jít nad rámec jejich návrhu a měli bychom vést na zřetel ten postoj jakožto kompromisní postoj. Eh, čitelnost návrhu. Tady jsme velmi potěšeni tím, že byla, byl uznán význam přehlednosti a čitelnosti. Velice nás těší, že i v této zprávě se navrhuje podpořit ten postoj, postoj rady. Domnívám se, pane předsedo, že toto je z mé strany prozatím vše, že domnívám se, že toto jsou ty esenciální, ta esenciální témata, o které tu jde. Adam, slovo eh, opět na závěr paní zpravodajce. Děkuji, pane předsedo. Tady vidíte, eh, že eh, i když jsme se o tom bavili už několikrát, tak je třeba o tom debatovat i dále. Já bych potrhla to, co říkala Krista Glass Eh, blížíme se ke druhému čtení. A ve druhém čtení si každý musí eh, rozhodnout, eh, jestli je připraven ke kompromisům nebo ne. Já si myslím, že pokud se máme na něčem dohodnout, tak musí být připraveni všichni ke kompromisům a zejména zítra a při jednání se svými zpravodaji doufám, že se nám podaří se navzájem lépe shodnout. Potom eh, chronologicky hm, na eh, základě toho, co zde zaznělo. Glenis Wilmot. Eh, ta hovořila o transpastných kyselinách a o jejich vyznačení povinnému a říkala, že by, to by z toho neslevila. Tady ten problém. Mně transplantné kyseliny jsou celkem jedno. Ale to, to může být jenom technické, technický problém. Ty uh, umělé a uh, přírodní transpasné kyseliny se snadno, nesnadno rozlišují. A samozřejmě jsou produkty, které už mají od přírody transmastné kyseliny a najednou bychom je negativně takto označovali. Například jedna se o mléko a mléčné produkty. Otázkou je, jestli něco takového chceme jestli chceme eh, spotřebitele varovat před tím, že jsou tam transmastné kyseliny, i když samozřejmě ono nelze se jim vyhnout. Oni jsou přirozeně v mléku a eh, dokonce samozřejmě i v menších produktech. Takže ty eh, umělé a přírodní transmastné kyseliny nelze a mezi tím nelze rozlišovat. A z čisté logiky je nemůžeme zakázat. To si myslím, že je nerealistické ty přírodně vyskytující se transmastné kyseliny nemůžu prostě zakázat. Ale eh, věřím, že se můžeme o tom ještě dále pobavit. Hmm, kvůli tomuhle bychom se neměli dostat k dohodovacímu řízení. Pokud jde o velký počet pozměňovacích návrhů, tak samozřejmě jako zpravodajka musím říci, eh, že jsem sama podala a spoustu z nich. To souvisí s tím, že Rada ministrů eh, opomenula řadu věcí a řada kolegů e, také podala e, pozměňovací návrhy na základě výsledků prvního čtení. To je správně také. A v posledních debatách jsme na to e, patřičně poukázali. Ještě k mé zprávě je tady nějakých dalších 30 pozměňovacích návrhů technické povahy. Ty jsem podala sama a stínoví zpravodové by to měli prosím zohlednit. Jedná se o aktualizace eh, na základě Lisabonské smlouvy. A eh, právní služba mm, mě upozornila na to, že něco takového je nezbytné to prostě ještě jednou takhle změnit. Takže prosím, eh, zohledněte toto. Nejde tam o obsahovou změnu, je to jenom technická úprava. Pokud jde o označení původu, tak Eh, řada kolegů se k tomu vyjadřovala, řada říkala, to je důležité pro spotřebitele a já to slýchám ze všech eh, různých stran, hovořím se spoustu lidí a já vím, protože je to důležité. Ale nejdřív je třeba říci, že nevíme, jestli eh, ve všech členských státech v Evropě to je důležité pro spotřebitele. Zatím máme poměrně málo průzkumů z mála členských států, i k tématu tedy označování původu, označování produktů, jestli je důležité pro mm, spotřebitele. A někde se ukazuje, že to je pro spotřebitele nedůležité. A ono e, závisí na tom, kde se lidí ptáte. Takže to tak nakonec vypadá, ať už si to kolegové myslí, jak chtějí, že v některých zemích e, spotřebitelům e, je původ daleko více jedno než jinde. Eh, ve spotřebě v Německu eh, eh, je to většině lidí jedno. Tam se rozhodují podle peněženky většinou lidé. Pokud je to někde jinak, jinde, tak to můžu přijmout. Akorát si poukázat na to, že platné vědecké podklady k tomuto nemáme. Jedná se o osobní vnímání a řada spotřebitelských organizací to také opakuje, nicméně nevíme, jestli to tak opravdu je. Matthew Darkes eh, za komisi správně eh, znovu poukázal na tuto skutečnost, stejně jako ostatní kolegové. A sice eh, poukázal na to, že to označování původu přináší velké náklady, byrokratické náklady. A to je problém pro malé a střední podniky. A ještě jednou bych poukázal na to, že potravinářský sektor eh, je složen z 80% z malých a středních podniků a to je třeba zohlednit. Na to je třeba brát zřetel. A také je třeba pamatovat na to, že eh, spotřebitel na to nakonec zaplatí. Zaplatí za to dodatečné označení původu. že to nebudou platit ty podniky eh, sami. Takže to je třeba mít na paměti. Ale proto je třeba důležité, abychom se dobrali k nějakého řešení. Já v zásadě nemám nic proti označení původu, ale musí to být proveditelné a také zaplatitelné a proto si myslím, že je třeba o tom i dále debatovat eh, každopádně i s radou ministrů, pokud je o velikost eh, porce. Máme tady návrh, původně byl můj, stanovit eh, pevně velikost porce. Samozřejmě můžeme říci, eh, že eh, lžička nebo lžíce nebo hrneček nebo plátek je dáno porce, je daná porce. Ovšem u plátku samozřejmě můžeme Eh, musíme stanovit velikost toho plátku přesně, protože může být různě tlustý. A potom lžička samozřejmě není vždycky stejná jako eh, i lžíce. V některých členských státech to prostě není tak snadné s těmi uh, porcemi. Jinak, ovšem samozřejmě, um, údaje na porci uh, se odůvodňují tím, že si to může spotřebitel snadno představit. Co to je 25 eh, gramů eh, bramborových lupínků? Je to eh, plná dětská ručička a nebo velký talíř plný? Takže je třeba veliko, definovat velikost porce, měla by definovat komise ve spolupráci se všemi zúčastněnými stranami. A k těm patří i e, organizace ochrany spotřebitelů. Je to velice obtížná e, akce, ale musí se to provést a potom můžeme pracovat s velikostí porce. Už na začátku jsem říkala, že jsem připravena. Já nejsem opravdu proti udání velikosti porce, ale musíme e, zajistit, abychom ty produkty nemalovali na růžovo, tím, že se tam budou uvádět kalorické hodnoty malých porcí. Pokud je o srovnatelnost, tak eh, samozřejmě vždycky bychom tam měli eh, dát to jednotkové množství 100 gramů. A, a eh, rada se k tomu nestaví dobře. A v té tabulce výživových hodnot, která bude povinna zadní straně balení. Tahle hodnota musí být ještě vedle hodnoty výživové jedné porce potom, eh, pokud jde o ten lobbying, který teď probíhá velice masivně, že na přední straně by nemělo být jenom těch 100 gramů, ale i eh, porce. Jinak by eh, některé produkty vypadaly velice špatně, když by se to dávalo ve 100 gramech. Tak k tomu můžeme zaujmout různý názor, ale celá ta debata o té porci eh, se vlastně týká té eh, přední strany, a té zadní straně to bude tak jako tak. Pokud jde o ty eh, barvící potraviny, tak já jsem se na to zaměřovala už v prvním čtení a Ono samozřejmě je třeba si to vyjasnit a já jsem si to napsala na svůj seznam. A chci to probrat se stínovými zpravodaj. Zatím to eh, vypadá, že tady máme sárový dokument eh, od té Aliance pro transparentnost potravin, která což vypadá jako nestátní organizace, ale není to tak. To já si myslím, že je také ostudné. Tady mít ten papír, něco takového nesmíme mít, eh, nesmíme připouštět. A proto si myslím, že není správné, když nám to tady rozdávají ostatní kolegové. To jsme měli u prvního čtení také. U těch eh, barvicích potravin, tak tady samozřejmě máme eh, rozdílné zájmy v průmyslu a já mám problém s tím, a o tom se můžeme také pobavit se stínovými zpravodaji, že mm, když barvím potravinami, tak ono to vypadá a eh, potom, že je tam hodně ovoce, které tam není, takže to může být také zavadějící, ale každopádně to Eh, matení spotřebitele ve článku 7 eh, nařízení. Eh, Tomu si musíme vyjasnit. Pokud jde o velikost písma, tak chceme, aby to, být čitelné, aby to bylo čitelné. Nemáme tady jenom velikost písma, ale i také kontrast mezi písmem a pozadím. A je třeba zvolenit ještě další věci. To já jsem také navrhl v prvním čtení, parlament to podpořil, už je to tady znovu a je třeba ubírat se tedy eh, tímto směrem, tam určitě ukujeme kompromis. Například také o eh, velikosti eh, vzdálenosti mezi písmeny a tak to tedy o velikosti mezer mezi písmenami. Jde potom o závazná také pravidla, která by měla stanovit komise pokud jde o přesné stanovení toho, co to je čitelné. Já si myslím, že to je nejlepší cesta vpřed. Vždycky jsem si eh, říkala, že otázka, jak velká jsou písmena, kolik milimetrů, je tak technická, že my jako parlament to vůbec nemůžeme posoudit. Na to, eh, do toho se musí pustit specialisti, eh, to se stalo a já si myslím, protože bychom se měli držet návrhu rady. Je tady návrh eh, mít menší eh, přípustné písmo pro malá balení a i ta nejmenší balení, ta by z toho měla být úplně vyňata z těch eh, různých povinností popisování, protože se to tam nevejde. A já si tedy myslím, že tady nejsme tak velké názorové rozdíly. Kolegyně Grostet bych řekla, že označování speciálních potravin, například pro děti, je upraveno eh, jinde v legislativě a já si myslím, že tak bychom to měli ponechat. To je eh, samozřejmost a tady to asi nebude představovat žádný velký problém. Potom kolegyně Grostet eh, hovořila ještě o sudíku. A tady jde o přidaný sudík. Prostě vědecky je správné uvést tam eh, natr, tedy sodík a ne sůl. Ovšem, eh, když tam dáme sůl, tak to spotřebitel lépe chápe. Když bychom tam dávali celkově sodík, nebo eh, sodík z přírodních zdrojů, tak prostě to si myslím, že je správné. Protože potom alespoň získáme informace o další, eh, o produktu a o mm, eh, v dalších zdrojích eh, sudíku sůl má jenom 40% sudíku. Potom tam máme také například glutamát sodný, to je velký zdroj sodíku. Ale myslím si, že rada se k tomu zatím příliš nevyjádřila, takže uvidíme na vnitřním, zohlednění vnitřního trhu, chce kolega Kramer, to je správně, to bych také chtěla. A proto je třeba uh, distancovat se od možností členských států uh, povolovat nějaké uh, zvláštní úpravy, pokud je o označování potravin. To se týká zejména malých a středních podniků. Tam v první jsme toto uh, odmítli docela rozsáhle. Potom, co tady ještě máme? Produkty, produkty v bezcelním prodeji a jejich jazykové označení. Já jsem navrhla, že by mělo být možné, pardon, ty eh, produkty prodávané ve silných prostorech eh, popisovat jenom anglicky. O tom je třeba prostě hlasovat. Tady e, rozhodne většina. Já si myslím, že by to bylo smysluplné. Na mezinárodních hledištích to dává smysl. Dává smysl, trv, nedává smysl trvat jenom na jazyce země, ale věřím, že tady eh, budeme schopni eh, se shodnout, že to bude jazyk země a angličtina. S tím bych také neměl, pro, neměl problém. Ale byl by nesmysl trvat na tom, že to musí být jenom v místním jazyce. Potom eh, v potraviny v multiplexech. Kolega Skilakakis už tady není. To je přijato v prvním čtení jako do odůvodnění, no dobře. Takže teď je třeba o tom znovu hlasovat. A ještě se vrátím ke kolegovi Rosimu. Denní uh, potřeba uh, dospělé ženy. Pokud jsem to eh, pochopila správně, tak eh, kolega protestuje proti tomu, aby ta dávka byla pro dospělou ženu 2000 kalorií, že to musí být i pro dospělého muže. No to je v zásadě správné, ale eh, ta dávka GDA zohleděná je, je přepočítána na dospělou ženu. A proto k tomu můžeme napsat, že to je prostě potřeba pro dospělou ženu. Eh, osobní eh, eh, potřeba samozřejmě se o tom může lišit. Může potřebují více, jemu jinak a může to také záviset na věku. Takže pokud jde o datum zamražení, to je správné. Je, produkt, je problém, že tady máme produkty z různých složek, o tom se tady bavíme dostaneme se eh, k, tam, eh, k tomu eh, vyjasnění a ten problém je známý. Datum zamražení je velmi důležité, zejména u masa. Proto jsme to tady podali vlastně. A možná, že bychom se mohli soustředit jenom na to. Potom se kolega Rosy ptal na to, co jsou to předem zabalené čerstvé potraviny. I to je stanoveno v několika pozměňovacích návrzích. Jedná se o produkty, Máme tady tedy vyňaté nebalené produkty, ale jsou produkty, které jsou v supermarketech předem eh, zabalené. Například eh, nakrájený eh, opraný salát, který máte rovnou spotřebovat. Potom je tady otázka vlastních značek a hm, údaje, spotřebit, údaje výrobců. Když se něco neprodává o výrobci, když supermarket má produkt od nějakého výrobce, ale prodává ho pod vlastní značkou. Takže tady máme velmi rozdílné zájmy. Máme eh, za výrobce, kteří eh, nechtějí vůbec, aby tam jejich eh, značkové jméno bylo, protože my vyrábíme, protože oni vyrábí pro různé řetězce v supermarketech a mají tam také odlišné receptury podle toho, co si ty dané, ty, mm, ty přeprodejci objednají. A oni říkají také, že by si sami eh, prokázali špatnou službu, kdyby trvali na tom, aby jejich produkty vždycky nesly jejich jméno. Protože eh, potom jejich, eh, by, by tam měli supermarketový produkt a vedle toho měli svůj vlastní produkt, který je dražší, ten originální. A potom by lidé nekupovali už ten originální produkt, ale pod tím původním jménem, protože je dražší ale eh, šli by do eh, supermarketu a tam by viděli, eh, že je to levnější od téhož výrobce, tak výrobce by na tom vypadal, by potom na tom tratil. A tak to opravdu je v realitě. Je to pozoruhodné, takže na to musíme pamatovat. A potom k tomu, co říkal Krista Klás, označování v imitací. Můžeme tady samozřejmě na to napsat nahražka síra. Ale nemůžeme, protože <laughs> ono nemůžeme, protože to není prostě sír. To je ten problém. A dokážu si představit nějakou tu imitaci šunky. Té nemůžu prostě říkat šunka, protože to není šunka ani náhodou. Nějaká taková ta tepelně tvarovaná poslepovaná šunka. Tak ale doufám, že tam u toho budeme schopni se dohodnout. Takže tohle jsou všechny věci, které se tady eh, probíraly a ještě bych poukázal na jednu. Myslím si, že bychom se měli opravdu pokusit eh, to uzavřít ve druhém čtení. Měli bychom se pokusit dohodnout se ve druhém čtení a nesnažit se na to dohnat to do dohodovacího řízení. Ono vůbec eh, totiž není jisté, že takové dohodovací řízení dopadne pozitivně. To také může totiž eh, někdy se nevydařit. Já jsem přesvědčená, že teď je třeba nalézt kompromisní řešení i s radou ministrů. A když by uh, nějaké eh, eh, dohodování selhalo, tak bychom eh, možná nechali spotřebitelům deset let stávající situaci a to si nelze přát. Ještě je tu žádost o slovo. Děkuji, pane předsedo. Pokud je o označování země původu, já jsem předsedal zasedání v Hongkongu, kde bylo 152 států a dohodli jsme se na tom, že můžeme mít označení země původu i když to může být třeba panovská šunka z Kanady, tak pokud je to označeno, že to pochází z Kanady. A právě tady odpadla cedulka Evropské unie. Ale já myslím, že už v podstatě máme označování země původy, původu u vín. Může to být eh, prostě na regálu, může to být francouzské víno, italské víno a neexistuje žádná právní překážka z hlediska VTO. To zaznělo v Hongkongu. Jasně, i když Doha selhala, já myslím, že je to chyba, že bychom to mohli mít, že s tím žádný problém není. Děkuji a nyní budeme hlasovat. Já jsem říkal, že nebudu otevírat žádnou další rozpravu. Prostě nezvládneme dnešní pořad jednání. Dobrá. Takže ještě 30 sekund, paní zpravodajka. Takže k kolegovi, co právě řekl. Tak není tak eh, obtížné určitě u těch čerstvých výrobků, ale ten velký problém, o kterém diskutujeme, je u zpracovaných výrobků a jejich označování. To je něco úplně jiného. A jsou na to různé názory. Některé chtějí eh, ty hlavní složky. A tam je to velmi komplikované. A um, různé strany na to poukázaly, ty jak, tak ostatně také komise a rada ministrů, ale o tom ještě budeme diskutovat. Takže hlasujeme 19. dubna a na plenárce to bude v červenci. A teď přecházíme k dalšímu bodu. Jednání, a to je prováděcí akt o kr- krmevech a potravinách z Japonska v souvislosti s havárií v elektrárně Fukushima. Nejprve dávám slovo zástupci komise. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji vám. Jak víte, tak eh, předseda Barroso eh, minulý týden ve Štrasburku řekl, že bychom měli sladit naše původní opatření, které komise schválila 25. března, s opatřeními, které schválily japonské orgány po eh, havárii ve Fukushimě. Včera komise schválila úpravu bezpečnostních opatření kdy budeme používat úrovně, které používají japonské orgány pro eh, jod a cézium. Tímto návrhem docílíme toho, aby dovoz z Japonska splňoval stejné standardy, které platí pro domácí trh v Japonsku. To byla vlastně původní kritika, že naše míry se liší od jejich a že by hrozilo, že se nějaké, trhy, eh, nějaké produkty nedostanou na trh. Toto nové opatření ovšem nic nemění. Nic nemění na o, kritériích pro osvědčování, to znamená, ty produkty musí být osvědčené, japonskými orgány v tom smyslu, že splňují a že nepochází z postižené oblasti a nemá to také žádný dopad na dovozní kritéria požadavky na členské státy v, v, okam, v místě vstupu. A i s těmito úpravami jsou stále tato opatření uměrná riziku a také bychom si měli uvědomit a uznat, že Japonsko od samého začátku informovalo komisi o opatřeních, která přijeli a formálně komisi ujistili, že nikdy nepovolili žádné produkty, které nejsou povoleny na japonském trhu, že nepřipustili, aby byly vyvezeny do Evropské unie. A Existuje nyní soulad mezi předexportními kontrolami v Japonsku a vstupními kontrolami v Evropě. S tím, že jsme předpokládali, že Japonci budou opatřovat, o, uplatňovat tato opatření e, dočasně. Teď vypadá, že tato opatření budou dlouhodobějšího charakteru. A e, chceme ještě potrhnout, že členské státy které momentálně testují dovozy z Japonska, A výsledky, které jsme zatím viděli, ukazují, že ve většině případů úrovně radiace, které jsme konstatovali, nejsou detekovatelné a nebo jsou pouze zanedbatelné. A předseda Barso také řekl, že úrovně, které jsou v legislativě v nařízení 395, budou upraveny vědeckými Eh, experty v nadcházejících týdnech a měsících. Děkuji vám. Děkuji, Dagmar Rodberend. Děkuji. Naštěstí existuje takovýto příkladů málo, ale máme příklad, kdy v rámci komise, kteří ztratili kontakt s realitou, a to naprosto. Já musím říci, že jsem úplně ztratila řeč, když jsem před týdny viděla, že Evropská komise v právní předpis, který má 25, 25 let starý, tak eh, eh, ho položí na stůl a říká, dobrý, to můžeme znovu použít. A chtěla bych, aby jasně zaznělo, že nehovoříme pouze o hraničních hodnotách, o kterých hovoří tedy vědci, které mezní hodnoty jsou nebezpečné pro zdraví. Tam už další dobu víme, že vědci jsou zajedno v Evropě a máme zde eh, v doporučení EFSI, tak ne vždy to bylo nesporné, ať už se jednalo o geneticky modifikované organismy nebo o jiné věci. To znamená, když je to nějaké velmi citlivé téma, jako například eh, zatížení potravin jode nebo jinými nebezpečnými láskami, látkami a Ehm, celá populace je možná přehnaně, ehm, má přehnané obavy, ptají se na zelený čaj, na rýži a tak dále, tak komise přijde a e, řekneme, že ty údaje jsou staré a již tehdy byly příliš vysoké, bylo to oportunistické, ale já jsem opravdu zůstala úplně bez slov. Možná, že by generální ředitelství trochu mělo mít blížší kontakt s realitou, i s realitou v Evropě. Potřebujeme několik týdnů, pak si řekneme, a možná, že to není dobrý obrázek. Když eh, bychom měli méně přísné hodnoty nebo laxnější hodnoty než Japonci. Ale na to jste mohli přijít sami. To je vzdělení jak to chcete vysvětlit obyvatelstvu? To je tak nedostatečný výkon. A tolik hlouposti, já se omlouvám za ta slova. Ehm, většinou jsem spokojená s komisí, ale tady to bylo zpracováno skutečně špatně, bylo to necitlivé a bez ohledu na reality. Ale když to potom na generální ředitelství nevidíte, a já se omlouvám, že hovořím k vám, samozřejmě se to týká samozřejmě pana komisaře, to je to minimální, co bych eh, mohla udělat, ale měli byste si to sami všimnout. Dokonce je pan Barroso. Ten musí přijít a říct si, to je špatný obrázek, který vysíláme. Dokonce Japonci mají přísnější hodnoty a máme laxnější, ta na tom není něco v pořádku, tak to podle mě není správné ať už to vědci řeknou cokoliv, zjistí cokoliv, tak budeme mít preventivní princip, obezřetnostní princip. Tento precautionary principle. Mnozí vědci nevědí, o čem se hovoří. V FC to často nevěděli. Tak prosím vás, dbejte na to, aby než v budoucnosti opět něco uděláte, si to dobře promyslete a možná také prodiskutujte s ostatními ředitelstvími, kteří se denně dostávají do kontaktu s volebními obvody, s potravinami a zvažte si, je to rozumné nebo není to rozumné to, co děláme. Děkuji, pane předsedo. Paní Grostet. Já mám pár otázek, možná nejsou tak realistické. Týká se to radio, radioaktivním odpadu, ale ty ryby přece se pohybují a ty vzdálenosti jsou někdy velmi velké. Takže co uděláme? Budeme mít dohled? Dobře, tak v těch vodách Japonska, tam to je možné, ale potom kontaminace ryb, které se loví u Číny, u Koreji, to jsou tisíce kilometrů mezi eh, Japonskem, Soulem. Mě řeknete, že můžete mi říct cokoliv, ale jsme si jistí, že máme veškeré záruky, které se týkají produktů z oblasti rybolovu, i v těch velmi vzdálených oblastech. kde může dojít k určité úrovni kontaminace. A to je otázka, kterou já tady mám na Evropskou komisi. Já, <clears throat> já undrar komisionen. Ano, já si říkám, jestli komise může zopakovat to, o čem je tady řeč, protože rada zatím neschválila. Myslím, že to byla ta, kterou teď zmiňovali. Já nemů, myslím, že nemůžeme si vzít nějaké 25 let staré eh, prahové hodnoty. Toto je nařízení, které před 25 let nepoužívalo aktivně. Pak máme to černobylové nařízení, které zakazuje dovoz ze třetích zemí, ale musíme vědět, o, jakých praho, o jaké prahové hodnoty jde nemůžeme říct, že se žádné prahové hodnoty ne, neměnily. To by, to by opravdu by bylo velmi špatné z komunikačního hlediska. Tohle jsou zastaralé hodnoty, eh, to, co říkala eh, eh, podle Mezinárodní agentury pro atomovou energii. Já si myslím, že třeba pokud jde o olovo, tam, bych, tam jsme měli velice vysoké hodnoty, ale pak se to změnilo na základě nových vědeckých poznatků. Když pár lidí je vystaveno vysokým dávkám, tak to často je stejné, jako když obrovské množství lidí je vystaveno nižším e, úrovním. Čili jde o to, jak hodnotíme riziko. také, jakým eh, způsobem je zatížen imunitní systém. Někdy stačí jenom malá dodatečná zátěž a ta pak již změní zdravého člověka v nemocného. Také se podívejme na Spojené státy, které mají nižší Prahy. Takže ano, dobré. Na jednu stranu dobré, že jsme rychle zareagovali na to, co se, eh, co se stalo v Japonsku, ale toto nařízení by mělo doznat určitých eh, změn, a to stálých změn. A pokud jde o cézium, tak tam ta opatření budou až do 30. června. Jak, jaké předpokládáte trvalejší řešení, kromě těch dočasných opatření? Mě eh, většinou těší postavit trochu komisi na pranýř, ale teď to není úplně tak, jak se to nastínuje v Evropě máme 26 let eh, právní předpis, které jsme nepotřebovali. Vyvinuli jsme ho po Černobylu, kdy jsme předpokládali, eh, že by došlo k nějaké nehodě v rámci EU a záření eh, v EU by bylo poměrně vysoké. A abychom vůbec měli něco k jídlu, tak jsme ty hodnoty měly vysoké. Ať už to je špatné nebo dobré, to nechci posoudit. To, že to komise dala do šuplíku a nyní vytáhla, podle mě to bylo správné, protože kdyby to neudělali, tak bychom vůbec nic neměli. To znamená, ten první krok byl správný. Ale to, že potom těch dalších 20 let na tom nepracovali, to jim můžeme vyčítat, ale já jsem velmi zvědavý na ten výsledek. Za ten výsledek bude tak odlišný než ten 20 let starý předpis. že zelení CDU ty předložili žádost, protože ty okolnosti nebyly úplně šťastné, ale to, že komise je nyní za to špatného, tak s tím úplně nesouhlasím. Samozřejmě my na to, bychom na to měli intenzivně a aktivně pracovat a já tentokrát vyjadřuji spíše sympatie komisi. Dagmar, Dneska zrovna s tebou nesouhlasím. Prody. je Prody. Já jsem chtěl zdůraznit potřebu zakročit a uplatnit zkušenost Černobylou. Konkrétně je zde potřeba mít komplexní rámec, úplný rámec dávek, které se týkají tedy populace, a zejména rizik které se týkají potravin. je třeba pečlivě sledovat kontaminaci, případnou kontaminaci potravin, které jsou zpracovány a mám na mysli problém eh, toho rozdělování masa nebo ryb, balení, díky čemuž by mohlo dojít k rozšíření radioaktivního materiálu. A proto potřebujeme komplexní pohled na věc. Na jedné straně je zde kontaminace procesů a dále to rozšíření kontaminace do lidských organismů, zejména do lidí. A to znamená ty interní dávky, které ehm, mohou způsobit tyto radioaktivní látky. A to je problém, který můžeme řešit na základě zkušenosti Černobylu, ale je zjevné, že musíme mít také na mysli, že pravděpodobně jsou zde určité rozdíly. Pokud jde o ty radioaktivní prvky, které můžou být ve skutečnosti jiné, než byly v době Černobylu. A proto se chci obrátit na komisi a požádat ji a zeptat se tady, um, jaké chce provést, jaká chce provést přizpůsobení a změny, pokud je o rozlišení nehody ve Fukušimě a tedy nehody v Černobylu a konkrétně s ohledem na zpracované potraviny zejména na um, potraviny, které jsou v plechovce nebo konzervované. Děkuji. Takže slovo dostane znovu komise. Děkuji, Děkuji pane předsedo. Já beru na vědomí eh, kritiku paní Berend. Rád bych upřesnil eh, jednu věc. Tady se jedná o EFSU, ale jedná se o odborníky Euratomu. Kdo by jako stanovoval tu úroveň? A pokud jde o to, co se komise eh, snaží dělat ohledně eh, kontaminace eh, ryb z Pacifiku. My jsme se o tom bavili v pátek, kdy jsme to přeložili členským státům na regulačním výboru. Předložili jsme doporučení tomu, aby členské státy eh, také udělali náhodné eh, odběry vzorků eh, z ryb, které byly chyceny v určitých oblastech a dostávají se tady do EU. Zatím nemáme žádné výsledky, žádné náznaky ohledně možné kontaminace ryb z těchto oblastí, ale členské státy od nížka. Tedy se budou zaměřovat na ty eh, potraviny, na, na ty ryby, které se k nám dostávají. To, o čem jsme jednali včera, se také týká a eh, ryb, tresek eh, z oblasti, které, na které se v, na ryb chycených v oblastech, které upravuje naše nařízení. To znamená, že to, co eh, chytají Japonci pro vývoz eh, v, do Evropy, ale týká se to pobřežních vod. Pokud je o to, co komise chce udělat eh, s tím, co je teď ve 3954, s těmi úrovněmi v tomto nařízení, tak Eh, odborníci z, eh, z Euratomu eh, mají přeskoumat tyto úrovně v nadcházejících týdnech nebo měsících. Do té doby budeme muset pracovat s hodnotami ze 3954 a nebo budeme používat ty hodnoty, které se uplatní v Japonsku. Tak pokud jde o potraviny konzervované eh, v plechovkách, tak ty jsou eh, předmětem eh, stejných kontrol jako jakékoliv další potraviny nebo krveva pocházející z Japonska nebo z oblasti Pacifiku. Jak už jsem říkal, tady máme doporučení k těm rybám, tak členské státy by měly by měly kontrolovat každopádně to, co je Eh, chyceno v té oblasti. Tak teď máme navaznou otázku tedy. Já si myslím, že to, na co se ptala Dagmara, také já, je, že my nejsme příliš spokojeni, že využíváte pouze to, co stanoví experti z Euratomu. Měli bychom se ptát také onkologů a dalších odborníků, kteří přímo eh, nejsou navázáni na jaderný, jaderné odvětví. Čili jakou roli vnímáte pro EFSU a další odborníky, kteří nemají vazby na jaderné odvětví. My se prosím. Právě jsem to probíral s kolegou z DG ener- eh, pro energii, on je no, více odborníkem na tuto záležitost. Ti to odborníci, eh, vlastně to zahrnuje i ty instance, o kterých, které jste zmínil. Nejsou to čistě jenom techničtí inženýři, ale také zástupci různých instancí zahrnujících eh, širokou škálu různých odborníků, ale prozatím, jakožto DG Sanko a komise, nehodláme EFSU prozatím do toho nějak zatahovat. Dagmar? Dagmar? Um, nochmal klar zu ich habe vorhin... Děkuji. Já jsem předtím hovořila o EFC, vím, že není příslušná, ale dívala jsem se do některé věci týkající se odvětví a oblasti energetiky. Tam je to obtížné a EFSA jsem vedla jako příklad – protože vědci často svá rozhodnutí nebo své trhové hodnoty nepodřizují dalším důvodům, dalším, jako je například ten obezřetnostní princip. A já bych vás chtěla ještě vyzvat a poprosit, jak vás, tak s generální ředitelství pro energetiku, abyste zajistili, Ať už naši vysoce kvalitní odborníci z Eurotomu si myslí o tom, jaké jsou mezní hranice, tak politicky nebude nikdy možné, aby tyto e, hranice byly nižší, méně přísné než v jiných regionech, jako například v Japonsku. To aspoň musí být tedy signál, který bychom měli zprostředkovat. Já jsem totiž zaslechla, že e, v komise byli překvapeni nad tím, že to, tento eh, staré nařízení jsme nepovažovali za dobré. Ty hodnoty jsou přece stále platné, musí to být tím pádem vodné. A ta ochota to eh, snížit nebo posílit, ta zde nebyla. A proto tedy bych chtěla, aby v každém případě byla předána tato další zpráva, tento signál, ať už dojde k výsledku jakémukoliv. Nemůžeme mít laxnější přístup než v Japonsku nebo kdekoliv jinde na světě. Jedno upřesnění. A také když jsem byl mladý, to už hodně let, tak několik desetiletí jsem se zabýval radioochranou a zabýval jsem se také jadernou bezpečností. A mám tady určitou informaci, kterou vám chci zprostředkovat. A sice Euratom, řekněme, že má zájem o uplatňování některých pravidel, které ale, která ale eh, nezávisí na odvětví. A mám zejména na mysli Mezinárodní komisi mm, o radi- pro radiologickou ochranu, což je nezávislý orgán, hrál obrovskou roli při upřesňování koncepcí, měření, jednotek a kritérií, která budeme uplatňovat. Zejména ten koncept škody u závažného záření, které může být somatické a obecně ale u těch menších dávek se jedná pouze o pravděpodobné poškození. To znamená, máme zde ty somatické škody a tato škoda je, má přímý dopad na organismus osoby, která byla vystavena záření a ta závažnost je proporční, je úměrná záření nebo radiaci. Ale pak zde máme ty e, případy pravděpodobnosti, že, se, že dojde k poškození, které je proporcionální tomu eh, záření, jemuž byla osoba vystavena. To znamená, to jsou dva různé koncepty, různé úvahy. Právě proto, že se jedná o škody, které, poškození, které přímo souvisejí se eh, strukturou jaderné energie. To znamená, že to je efekt na dopad na genetiku, nebo um, ať jsou to nádory, k kterým potom může dojít. A v tomto smyslu chci zdůraznit, že tyto zásadní úvahy jsou zvažovány ve prospěch tedy vědeckého, vědeckých úvah. A jde o objektivní úvahy. Samozřejmě potom jsou zde disciplíny. Když cílem je ochrana populace a provádí je Euratom ve prospěch Evropského společenství. A ještě komise závěrečná poznámka. Takže opět beru v potaz, co tu zaznělo. Já sám nejsem jaderným odborníkem, předám eh, toto sdělení, jsem si plně vědom toho, co řekla paní Rodberend. Je velmi těžké komunikovat v této věci, když máme určité úrovně, které se liší od těch, které máme teď, ale prozatím to necháme na odbornících, v Euratomu monitorujeme takřka každý týden. Kontrolujeme ty, ty kontroly členských států, jsme ve stálém kontaktu s japonskými orgány. Řešíme i tu širší otázku ryb a rybolovu v Tichomoří. K tomu jsou ještě dodatečné texty. A ujišťuji vás, že jakmile budeme mít sebe menší náznaky toho, že naše opatření nefungují nebo jsou nedostatečná, tak eh, pochopitelně ten stávající režim zase změníme. Děkuji. Já vám také děkuji. A o postupu rozhodnou koordinátoři dnes odpoledne. A to je konec této části zasedání. Uvidíme se po obědě.